Colleagues, I'm going to make a start. Kolegyně a kolegové, máme toho na pozor jednání opravdu spoustu, takže s vaším dovolením zahájím naše zasedání. A, a já, jakožto gesto, vyšlu určité poselství a začneme včas. Takže začněme přijetím pořadu jednání. Takže přijetí pozadu jednání. Paní Jana Mikulajtne, rakouská ministrině vnitra, odprezentuje rakouskou prezenta- eh, iniciativu týkající se vnitřního přesídlení. Bude to ve tři hodiny. Teď, co se týče usnesení týkajícího se Středomoří, a potřeby holistického evropského přístupu k migraci se přesouvá na příští zasedání a to 11. prosince. Pod 18 na pořadu jednání proběhne od 10.30 do 11.30 a bod 17 proběhne od 11.30 do 12.30. A pokud nemáte žádné připomínky, tak pořád jednání byl přijat pozměněné verzi. Nyní bod 2 Pan Vojt má technickou připomínku. Máte technickou připomínku? Would you like to go ahead, please? Prosím. Já, ano, pane předsedo, já vám děkuji. Jde mi o to, že 4. září eh, jsem uh, podával žádost o eh, usnesení nebo návrh usnesení o ochraně eh, lidských práv v Řecku a koordinátoři se rozhodli nezařadit to na pořad jednání. A já jsem se vás chtěl zeptat, jestli je to běžné, protože já jsem podle paragrafu 133 jednacího řádu postupoval řádně a podal jsem řádně tento návrh a minimálně v našem výboru pro lidská práva bychom o tom měli jednat. Osm eh, poslanců v Řecku bylo zatčeno, proto já jsem ten návrh podal a nerad bych, aby to takto spadlo eh, pod stůl a žádám vás, abyste mě informoval o tom, co se s tímto stalo. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Ano, bylo to na pozoru jednání koordinátorů, ale skupiny na to nijak nereagovaly. Takže to můžeme znova předložit, znova probrat a pak vám poskytnout ty informace. Na pořadu jednání koordinátorů to říkám ještě jednou bylo, ale žádné skupiny na to nereagovaly. Zdá se, že máte další připomínku. Nevím přesně, kdo to je. Nevidím vás. Prosím. Harald Vilimský z Österreich. Harald Vilimský z Rakouska. Pane předsedo, já to nemohu takto akceptovat. Je to otázka toho, jak Evropský parlament se staví ke svému jednacímu řádu. Je to otázka toho, jak se stavíme k demokracii a je to otázka toho, nakolik řádně eh, projednáváme parlamentní materiály. Schůze koordinátorů má za úkol připravovat schůzi výboru a rozhodně ne eh, rozhodovat o tom, které žádosti, jak jsme tu teď slyšeli, eh, budou eh, projednány nebo které nemusíme. Respektovat pravidla hry tohoto parlamentu a pokud návrh, který jsem podával například já a další, týkající se džihadistů a pokud to koordinátoři zamítnou bez toho, aby to bylo projednáno v tomto výboru, výboru, tak je to stav, který já nemohu akceptovat a žádám, eh, žádám vás o to, abychom alespoň v budoucnosti zajistili to, že řádně podané návrhy budou řádným způsobem, demokratickým způsobem projednány. Well, it's, well, you're gonna have to accept. No, přijmout to budete muset, protože to bylo na pozoru jednání koordinátorů. Žádné skupiny na to nereagovaly. Bude to znova zařazeno na pořad jednání koordinátorů a poskytnu vám následně informace. Více vám k tomu říci nemůžu a musíme dále. Co se týče jazykového režimu, tak dánština, lotyština a chorvačtina bohužel během na tomto zasedání není k dispozici. Za druhé, schválení doporučení koordinátorů podle článku 205 jednacího řádu. Jan Albrecht za zelené byl jmenován zpravodajem pro stanovisko <clears throat> respektive zprávu z vlastní iniciativy k výboru INTA týkající se doporučení Evropské komise k vyjednávání té typu. Jürgen Lerar z EPP byl jmenován zpravodajem stanoviska ke zprávě ITRE týkající se vytváření programu interoperability pro Evropskou veřejnou zprávu podniky a občany, jinými slovy ISA 2 interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. A nyní se můžeme dostat k bodu 3 na pořadu jednání, který se týká boje proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva. Vážené kolegyně a kolegové, poslední trialog týkající se této směrnice proběhl 26. listopadu, Spoluspravodaj za Libe, Juan Fernando, nám dnes poskytne aktuální informace k tomu, jak vypadají tato jednání. Poprosím o krátké informace. Děkuji, Claude. A poskytnu vám krátké informace k vývoji vyjednávání. Jak jste říkal, poslední um, Trialog proběhl minulý týden ve Strasburku, ve Strasburku během plenární schůze. A jak už jsem dříve říkal, italské předsednictví na této agendě pracuje velmi intenzivně a chce posunout vyjednávání dopředu. Minulý týden bylo celkem zjevné, že u některých důležitých otázek bude možné se dohodnout mezi Evropským parlamentem a radou. Především se to jednalo definice úřední osoby. A do toho padají členové Evropského parlamentu i národních parlamentů. Stávající právní úprava konkrétně směrnice z roku 1995, mezi kritérii pro trestné činy, to je téma, které se pořád ještě probírá. Evropský parlament chtěl hlavně, aby byly zavedeny určité Prahy. Evropská komise hovoří o, roz, o, o eh, poškození rozpočtu Evropské unie a na základě této škody se má rozhodnout o trestu odnětí svobody v délce minimálně pěti let. Rada se ovšem snaží těmto Prahům vyhnout a nechat následně národním parlamentům, které stanovují trestně právní úpravy v členských státech větší prostor. Teď otázka zahrnutí DPH do rozsahu působnosti směrnice zatím nebyla v triologu diskutována, ale je to celkem zásadní. My si myslíme, že DPH by měla být zahrnuta, protože konec konců je to jeden ze zdrojů financování Evropské unie. Italské předsednictví chce toto téma eh, předložit Radě ministrů vnitra a spravedlnosti, která probíhá zítra. Tím má tedy skončit práce italského předsednictví. Pokud se jim nepodaří najít řešení, které bude přijatelné i pro nás, tak by to znamenalo, že předáme štafetu dalšímu předsednictví, lotyšskému předsednictví. Nicméně v radě ještě pořád existuje možnost probrat tuto záležitost s ministry financí a vidět, jestli otázka DPH by byla v radě blokována nebo ne. Předpokládáme, že členské státy prokáží určitou flexibilitu, tak, aby mohla jednání a vyjednávání pokračovat. Na dalším plenárním zasedání ve Štrasburku bude pořád ještě určitý manevrovací prostor. Pokud se to nepodaří, tak tuto záležitost budeme muset dokončit až během lotyšského předsednictví. Děkuji za tyto poskytnuté informace. Nebudu k ním zahajovat diskusy. A to tež, pokud dovolíte, uděláme i s trialogem týkajícím se předcházení praní eh, špinavých peněz. Judith. Děkuji mnohokrát. Ve Štrasburku minulý týden proběhl trialog a za 14 dní zase ve Štrasburku bude pokračovat další. Eh, je to agenda, kterou spravujeme společně s hospodářským výborem, takže tam jsou vždy dva spravodajové. A jak jsem říkala, problém je, že Evropský parlament chce veřejný rejstřík skutečných vlastníků tak, aby se vyřešila otázka praní špinavých peněz a financování terorismu, ale také vyhýbání se daní a daňových útoků. Neustále se mění scéna, daňová scéna, ve které nebo na jejímž pozadí probíhají tato vyjednávání. A návrh rady týkající se formy tohoto centrálního rejstříku nebyl Evropským parlamentem přijat, protože tam byl příliš omezený přístup veřejnosti. Evropská komise tedy navrhla, že bychom to zkusili ještě jednou a přeformulovali tento návrh. Podkladový dokument Evropské komise jsme viděli, ale zatím jsme ji neprobrali se stínovými zpravodaji. Nevím tedy, jestli se o tom bude na dalším trialogu jednat. Včera byl zveřejněn dopis ministrů financí Itálie, Francie a Německa a v tom dopise se uvádí, že nám vzniká skutečná příležitost posunout se dále v oblasti řešení daňových úniků a vyhýbání se daní. Evropské právo by se mohlo zabývat více trusty a netransparentními společnostmi tím, že by se vytvořily rejstříky a jiné mechanismy, které by vyžadovaly, aby skuteční vlastníci byli identifikováni daňovým orgánům. To neznamená, že bychom měli udělat veřejný rejstřík, ale znamená to, že Takový rejstřík by byl užitečný v boji proti vyhýbání se dani. A to si myslím, že staví trialogy, které probíhaly trochu do jiného světla, protože rada zatím říkala, že nemůžeme mít veřejný rejstřík pro účely boje s vyhýbáním se daní, protože to nebude v souladu s právním základem. Ale pokud ministři financí Itálie, Francie a Německa říkají, že to je možné, tak si myslím, že se tím mění ta diskuse, která probíhá. Já se to snažím říci raději komisi. Thanks, Judith. Děkuji. Okay, thank you for the update. We... Děkuji za aktuální informace. Půjdeme dále. Nevím, jestli Rosie Bindy a kolegové tady jsou. On the way, meaning on the way. Jsou na cestě, to znamená co? Na cestě už v budově, za rohem? Ne, že bych tady chtěl zavádět nějaké stereotypy týkající se časové disciplíny Italů. Jak blízko jsou, jak daleko jsou, nevíme. reaction to... Chceš zaplnit čas reakcí? Klidně vyplň čas, tobě to jde. Já jsem chtěla navázat na to, co říkala Judy. A chtěla jsem říci, že jsme dospěli k názoru, že řada provozovatelů v bankovním systému nemají nic proti veřejně dostupným rejstříkům skutečných vlastníků. Německá asociace bank je jedním z příkladů. Některé vlády, bylo nám řečeno, hlavně vláda německá, jsou proti, což je tady zvláštní. Jak říkala Judith, jejich minister financí podepsal dopis, který byl vydán včera, takže mi to připadne zvláštní a myslím si, že parlament by se měl držet své zprávy a Judith Appenkerns i ji velmi dobře bránili v dialogu. Děkuji, skvělé. Dám hostům vteřinu na to, aby se usadili a představím je. Takže kolegyně a kolegové, nyní máme velice důležitý bod, který vás určitě bude zabí- zajímat. Vyšetřovací výbor italského parlamentu pro boj proti mafii a dalším zločinným organizátorům a vítám velmi paní Rozi Bindy, která je předsedkyně vyšetřovacího výboru italského parlamentu pro boj proti mafii. Vítáme vás. Bude se jednat o výměnu názorů s delegací italského parlamentního výboru. A jak všichni víme, máme zvláštní výbor pro boj s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz. Řada eh, z nás se účastnila jeho práce. Je to výbor, který dokončil svou práci zhruba před rokem a jak víte, výbor Libe se velmi intenzivně zabývá body, které řeší i vyšetřovací výbor italského parlamentu. Takže si myslím, že naše práce probíhá dosti souběžně. V loni jsme přijali nová pravidla týkající se zabavování majetku a v tuto chvíli také probíhají nové legislativní návrhy týkající se praní proti praní špinavých peněz, také máme návrh týkající se Eurojustu a Europolu a také probíhá diskuse o e, nové strategii vnitřní bezpečnosti. Takže si myslím, že by asi nemohla v této oblasti probíhat intenzivnější diskuse, takže určitě je to vhodná chvíle pro to, aby i vy jste nám řekli, co probíhá, jaká práce probíhá ve vašem parlamentu. Takže s vaším dovolením vám hned dám slovo, vám a vašim kolegům poprosím o představení vaší práce. Vím, že vás znají velmi dobře nejenom další kolegové, ale i ostatní poslanci a poslankyně z výboru Libe znají vaší práci. Takže dám vám slovo a potom dám slovo i kolegům a kolegyním pro krátkou diskusi. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Signor... Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, já bych eh, vám ráda nejprve všem poděkovala za příležitost, eh, abychom eh, mohli promluvit jménem protimafiánského výboru našeho parlamentu. A abychom, rád, abychom mohli promluvit o našem boji proti mafii a to na evropské úrovni. Jelikož právě probíhá také italské předsednictví v radě, tak také Senát Italské republiky jednomyslně ještě jednou potvrdil um, oprávnění existence tohoto výboru a my uh, doufáme, že i nadále uh, se nám bude vždy dostávat uh, této jednomyslné podpory. Emocionálně je to mm, pro mě dnes um, velmi významný den, protože já jsem svého času také byla uh, Eh, mezi lety 94 a 99 eh, evropskou, parlament, eh, evropskou poslankyní. Byla to pro mě velmi významná politická zkušenost a být nyní tady hostem na půdě tohoto parlamentu je pro mě osobně velmi příjemné. Vyšetřovací výbor eh, zabývající se fenomény, jako je mafie a jiné eh, zločinecké organizace, to je výbor, ve kterém eh, já předsedám. Byl původně založen již v roce 63 a tento výbor se obnovuje v každém volebním období. Teď už tento protimafiánský eh, vyšetřovací výbor v Evropském parlamentu už máme 50 let. My jakožto eh, výbor máme pravomoce k vyšetřování, podobně jako justiční orgány. A ráda bych zdůraznila, že Itálie určitě je zemí, ve které fenomén mafie je eh, velmi výrazný, ale také je zemí, kde mafie a další zločinecké organizace jsou opravdu potírány. Eh, není to my jsme eh, nejen zemí mafiánů, ale také zemí antimafiánů. Máme opravdu eh, nástroje, funkční nástroje, které jsou stále zlepšovány a jsou to nástroje pro boj proti mm, této formě kriminality. Ehm, samozřejmě si uvědomujeme, že tato kriminalita eh, nemá své hranice a tudíž i ehm, jaksi zbraně v boji proti této kriminalitě nesmí mít hranice. My dodržujeme um, ústavní principy, také principy Evropské charty eh, pro lidská práva. Využíváme eh, stále se rozšiřující arzenál pra- legálních eh, nástrojů, jak bojovat proti zločineckým organizacím. Jak říkám, ten náš výbor existuje již 50 let a eh, když dokonce tedy z doby, kdy ještě i v Itálii se popírala existence Eh, mafie. Ale díky práci eh, našeho výboru, který vždy dával také impulzy pro legislativu a pro přeskum právních eh, předpisů nebo legislativních nástrojů, se stal náš výbor vlastně určitou referenční veličinou pro boj proti mafii a pro mm, právní předpisy v oblasti boje proti mm, kriminalitě. Legislativa eh, v naší zemi eh, pro tuto oblast obvykle vznikala za spolupráce s naším výborem. Eh, Piero Latore byl tím, kdo v Palermu stál u zrodu této práce a vlastně eh, byly zde zakotveny také dvě základní zásady pro naši práci. Eh, v prvním roce eh, fungování našeho v posledním roce fungování našeho výboru v roce 2013 jsme se zaměřili zejména na internacionalizaci mafiánských organizací a na eh, tedy jaksi aktualizaci úkolů našeho výboru. A k tomu patří také vyšetřování eh, fenoménu organizovaného zločinu na eh, celoevropské úrovni. A tím pádem získal náš výbor Ehm, také eh, oprávnění přeskoumat stávající legislativu z tohoto, z tohoto pohledu. Takže ehm, se to týká například eh, návrhu eh, zákonů a mezinárodních úmluv právě z oblasti justiční spolupráce, z oblasti boje proti organizovanému zločinu přeshraniční podobě. podobě a boje proti mafii na eh, úrovni Evropské unie. Na základě eh, původního zákona náš výbor eh, měl za úkol zabývat se negativními dopady na socioekonomické rovině My se díváme na to, jaké principy jsou zakotveny v kterých úmluvách eh, či v kterých eh, smlouvách eh, či zákonech. A to nejen u nás doma, ale také právě na evropské úrovni. V tomto výboru máme také tak máme také výbor, kde, eh, kterému předsedá pan eh, Karabíny a který eh, vydává mm, pololetní zprávy. My jsme provedli několik slyšení a konferencí, kde jsme schromažďovali informace, abychom měli přehled o aktuálním stavu boje proti organizovanému zločinu v Itálii i v zahraničí a také na celoevropské úrovni. A jde samozřejmě v první řadě o takové věci, jako je eh, pašování a ehm, falzifikace eh, různých dokumentů, ale také ehm, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo infiltrace státní zprávy, ilegální migrace, Eh, prostituce, zneužívání migrantů k prostituci a další a další ilegální aktivity. A ukázalo se, že boj proti organizované eh, kriminalitě a boj proti mafii už dávno není národní problematikou, národní otázkou a že se tedy nemůže přenechat pouze iniciativě jednotlivé země. My jsme toho názoru, že organizovaná kriminalita je opravdu oblastí, kde je nezbytně nutné, abychom měli efektivně fungující evropský justiční prostor a mm, právní prostor pro boj proti mafii Eh, na celoevropské úrovni, tak jak to eh, vlastně předepisuje zákon, který byl vytvořen tedy ve spolupráci s naším výborem a celá řada zákonů v jiných zemích. My jsme toho názoru, že organizovaná kriminalita eh, má velmi silný vliv také na hospodářské procesy, na růst, Eh, a na požadavek růstu, který je nutný pro náš kontinent. Hmm, rozšiřování a rozrůstání eh, mafiánských fenoménů bude ovlivňovat naši budoucnost stále více. Evropa ve všech svých eh, různých podobách uznává, že organizovaný zločin má stále výraznější vliv na společnost, na ekonomiku a je nutné zabývat se i dalším průzkumem toho, jaké dopady má eh, ilegální ekonomika, šedá ekonomika na, na naše hospodaření obecně, zabývat se kritérii toho, jakým způsobem, jak jsou vysoké ilegální zisky. Odhaduje se, že je to více nežli 3 eh, světového HDP v Evropské unii zhruba 1% evropského HDP. A to samozřejmě nesmíme, jak si nesmí být součástí eh, našeho HDP. Tohle to my odmítáme a jsme tedy toho názoru, že je třeba posílit boj proti um, organizovanému zločinu, uh, Eh, chtěli bychom postupovat transparentně a eh, záporný majetek, který cirkuluje, nebo ten ilegální majetek, který cirkuluje v našich ekonomikách, je příliš vysoký. My bychom si přáli občanskou společnost, která eh, je v, ve službách Evropské unie a jejich občanů. To znamená, že i nadále musíme posilovat povědomí o boji proti mafii. A to nejen v těch zemích, kde tento fenomén eh, je eh, již etablován, ale i v zemích, kde se, do kterých se snaží rozšířit. Mafie neexistuje pouze v Itálii. A nevyznačuje se pouze tím, že tím, jak fungovala doposud. Vyšetřování, které probíhá mm, v současné době v Římě proti mafii, eh, tak tomu se podařilo dosáhnout eh, že jsme použili eh, paragraf 416 Eh, našeho trestního zákonníku a je to trestný čin zapojení se do mafiánských struktur. A v tom paragrafu je popsáno, jakým způsobem eh, pracují tyto organizace eh, a co je to vlastně zapojení se do této organizace. Je to infiltrování ekonomiky nebo státní zprávy. Mafie nemá hranice. A kromě eh, metod, které využívá, eh, tak, eh, které mají velký vliv jak na život občanů, tak i na ekonomiku. A já si myslím, že je nutné neudělat stejnou chybu, jakou udělali některé regiony v Itálii, které popíraly existenci mafie jako takové. Bylo to Miláno například, nebo severní regiony naší země a které tvrdili, že i mafie je e, problém jenom Kalábrie a Sicílie. Eh, ale o několik let později potom byly nuceny konstatovat, že mafie se eh, rozšířila a usadila i v jejich městech a že dosáhla toho, že se jí podařilo na regionální úrovni ovlivnit volby a eh, ovlivnit tedy i život společnosti a ekonomiku. Mafie prostě nemá hranice a tudíž ani boj proti mafii nesmí mít hranice a nástroje, eh, které využíváme, musí být takové, aby nám umožnili efektivně proti mafii bojovat. Toto je eh, velké eh, zlo, které zatěžuje evropské, italské i mezinárodní hospodářství. Na druhé straně hmm, ve výboru proti organizovanému zločinu, eh, který byl eh, založen eh, v minulém volebním období a ukončil svůj mandát v roce 2013. Vydal závěry, které podpořil celý parlament a byla tam například byl mm, taková součást nebo bylo tam řečeno, že by se mělo proti mafii bojovat pomocí e, nástrojů a návrhů, do kterých se e, zapojí celá Evropská unie. Já bych ráda zdůraznila ještě to, že práce, kterou e, jsme odvedli a kterou vám mm, nabízíme, tak to je vlastně práce v rámci odpovědnosti, která nám byla svěřena naší zemí. Ale může to být samozřejmě mm, souviset eh, také s, mm, eh, s legislativou evropskou a její implementací. Ehm, například směrnice z roku 2006 Eh, v této věci eh, o vzájemném uznávání eh, rozhodnutí o konfiskaci nebo zabavení majetku, dále harmonizace podobných předpisů na evropské úrovni. To všechno bylo díky našemu výboru urychleno. Ehm, dále určité předpisy o přenosu kompetencí, kompetencí v rámci například evropského vyšetřování a podobně. Dále mm, jsme dohnali určité, eh, určité rezervy, využili určité rezervy, které jsme měli například v mezinárodní spolupráci eh, pomocí vytváření mezinárodních vyšetřovacích týmů. A my doufáme, že celá Evropská unie mm, právě díky tomu, že nyní předsedá Itálie, eh, radě, že celá Evropská unie si uvědomí svou odpovědnost, ujme se své odpovědnosti a schválí odpovídající eh, právní nástroje. Já děkuji panu předsedovi, že mi udělil slovo, že jsem mohla zmínit nejdůležitější aspekty, na kterých eh, eh, pracujeme a kde bychom si přáli, aby jak parlament, tak i rada schválila odpovídající závěry a usnesení. Poslední eh, rada za italského předsednictví ehm, se eh, určitě na boj proti mafii zaměří. V naší zprávě jsme naformulovali několik návrhů, například pokračování procesu ehm, eh, zaměřeného na vytvoření úřad evropského veřejného žalobce. To určitě bude správným prostředkem eh, pro boj proti mafii, protože hm, evropský veřejný žalobce bude právě tím místem, tím tou institucí, která umožní mezinárodní vyšetřování a mezinárodní postoj proti organizovanému zločinu. Dále jsou to otázky konfiskace, zabavení majetku, eh, které eh, budou v, roce, eh, které budou v nejbližší době revidovány. Zkušenosti naší země hm, také z oblasti prevence Eh, budou, jak doufáme, eh, využity a eh, Ukázalo se, že je možné provést zabavení majetku již před vynesením rozsudku. V tom, to se v Itálii velice osvědčilo. zejména eh, palermští státní zástupci a soudci, kteří zaplatili eh, někdy i svým životem eh, za boj proti mafii, Falcone nebo Borsellino, ti nás učili, ti nám ukázali, jak postupovat. Mafie jde za penězi a jedná vždy tak, aby peníze vydělala. A tyto peníze, eh, které jsou eh, stahovány z ekonomiky, slouží potom k dalšímu rozšiřování eh, i mafiánské sítě. V italském parlamentu se pracuje na eh, revizi, nebo byla navržena revize naší legislativy, protože po několika letech schromažování zkušeností teď už můžeme říci, že jsme dosáhli významných výsledků v oblasti zabavování mafiánského majetku, ale Eh, ještě jaksi nemáme jasný postup v tom, jak tento majetek vracet zpět do společnosti. Nejde jenom o to ten majetek zabavit, ale vrátit jej zase eh, jaksi do služeb společnosti, protože původně ten majetek eh, byl majetkem mm, poctivých občanů a teď je, vlastně jde o to, jak jej zase vrátit do správných rukou, tak aby mohl být využíván uh, a aby se napravila ta, ta, to bezpráví, které mafie způsobila. My navrhujeme, aby i Evropská komise učinila určité kroky, navrhla legislativní předpis, který bude definovat přesně eh, trestný čin eh, založení mafiánské organizace v rámci tedy eh, definice organizovaného zločinu, a to nejen v naší zemi, ale v jakékoliv zemi. Hmm. pokud nějaká mafie bude definována nebo označena jako mafiánská organizace, a nejenom na základě určitých eh, pojmů, určitého pojmosloví, ale na základě eh, určitých postupů, které jsou typické pro mafii. To bychom si přáli. Rádi bychom vyzvali Evropskou komisi, aby eh, v rámci práce na směrnici proti praní špinavých peněz byl podán také návrh na harmonizaci předpisů proti praní špinavých peněz a abychom také v rámci Evropy měli jednotnou definici, ehm, jednotnou definici ehm, vlastně eh, opakovaného praní špinavých peněz. Eh, my doufáme, že ve všech zemích Evropské unie nám pomohou, protože ehm, Dnešní mafie eh, provádí ilegální aktivity, násilné aktivity a výnosy z těchto aktivit vlastně investuje do legálního hospodářství, do legální ekonomiky. A mm, prání špinavých peněz je vlastně nejdůležitějším nástrojem celého tohoto procesu. Nám, eh, takže je třeba proti němu bojovat. Eh, kromě toho nám jde o to, aby eh, se mohlo, mohly více využívat od poslechy telefonických hovorů na evropské úrovni, protože i to je důležitý nástroj pro postup proti mafii. Eh, nebo na, eh, nám jde také o harmonizaci postupů proti infiltraci organizované kriminality do ekonomického sektoru, protože i zde to sebou nese obrovská rizika. Například je to sektor eh, loterií eh, nebo televizních, eh, televizního sázení nebo dálkového sázení. A jde nám eh, zase o to, abychom vůbec v sektoru loterijní měli možnosti eh, kontrolovat a prosazovat eh, poctivost všech aktérů. Dále mm, mm, se musíme zaměřit na různé nadace. V roce 2008 již byly vydány předpisy, ale mnoho států Evropské unie se na toto zatím nezaměřuje. A to zase souvisí na druhé straně také s možnostmi zabavování majetku. Možnosti, které vznikají v této oblasti, možnosti e, zabavení majetku nebo znovu zabavení majetku, ty bychom rádi využívali mnohem více a rádi bychom e, financovali takové iniciativy, jako je třeba iniciativa italské policie, která vytváří protimafiánskou síť to jsou tedy některá z našich doporučení. A tomuto výboru více nežli ostatním bychom rádi předložili výsledky naší práce s žádostí o to, aby Evropský parlament v tomto volebním období um, pokud možno také vytvořil zvláštní výbor, který se bude zabývat bojem proti organizovanému zločinu a mafii. A nebo alespoň, aby vytvořil nějaký nástroj pomocí, kterého, který, který by věnoval tomuto tématu veškerou svou pozornost. Já vám děkuji za váš čas, děkuji vám za vaši pozornost a doufám, že jsem eh, nemluvila příliš dlouho. Eh, pokud ano, tak se omlouvám, ale všechno, co jsem řekla, jsem považovala za důležité a já vám děkuji. Thank you very much. Já vám velice děkuji. Rozi, děkuji. Opravdu eh, jste nás nepřipravila eh, o více času, než bylo záhodno, protože jsme si na to vyčlenili prostor v pořadu jednání. Já jsem vás trochu přerušil, já vím, že byste nám mohla dát ještě víc podrobností, ale chtěl jsem vyhradit určitý čas také pro kolegy, abychom vyslechli eh, některé eh, komentáře kolegů, případně i vašich kolegů. A vy jste zmínila toho poslance od roku 89-94 před Lisabonem. Po Lisabonu vidíte kolik eh, legislativy teď vzniká této sněmovně právě v této oblasti, vzhledem k tomu, že to je oblast eh, trestní. Takže to je opravdu eh, pozoruhodné, jak to děláme. Takže je tu samozřejmě výbor Krym, dosahujeme určitého pokroku v tomto, i když v, ne na všem se shodneme. A chci zmínit taky Klaudii Faber, která je aktivní členkou tohoto výboru. Nesmírně se angažujeme a investujeme do toho, čím se zabýváte i vy. Není to samozřejmě jenom legislativní úkol, ale je to také něco, co má přímý vliv na celou společnost. A vyšetřovací výbor samozřejmě má určitou i společenskou roli, takže my si velice ceníme toho, co jste nám dnes řekla. Nyní dám k dispozici, eh, dám slovo ostatním, protože je tady mnoho eh, lidí se s hlubokými zkušenostmi, takže začneme některými našimi kolegy. Někteří byli na výboru Krim A jako první dostane slovo Timothy Kerkop, který je koordinátorem EKR. Eh, e Děkuji, pane předsedo, a dovolte mi říci, že tohle, toto je skutečně nesmírně zajímavá zpráva. Ačkoliv je to zpráva, která se týká mm, hlavně věcí souvisejících s jedním členským státem, tak její obrovský význam tkví v tom, jak mohou další členské státy přistupovat k budoucím i současným hrozbám od zločinců a teroristů. Já jsem byl skutečně členem výboru Krym a eh, mám tedy právnické, právnické zkušenosti, právnické vzdělání a jsou tu některé věci, které stojí za to opravdu eh, zdůraznit, protože se dají uplatnit napříč celou Evropou. Jednak úroveň spolupráce. Jak vyplývá ze zjištění této zprávy? Ve vztahu tedy ke těm společným vyšetřovacím tým, týmům. Ty mě obzvlášť leží na srdci, protože moje zpráva byla u zrodu těchto týmů a už nějakou dobu od té doby, co ta zpráva prošla tímto parlamentem, mám určité obavy ohledně toho, že ta slova v té zprávě jsou hezká, ale z praktického hlediska jsme neudělali dost ve oblasti výměny informací mezi orgány činnými trestními řízení, a, protože to, to, co dělá mafie v Itálii, to platí stejně dobře na organizovaný zločin v dalších státech. Potřebujeme tudíž tyto společné vyšetřovací týmy a já doufám, že rozpravy v tomto parlamentu budou mít za následek právě to, že se začne na této iniciativě více pracovat. A nyní mi dovolte se dotknout ještě něčeho, čím se ta zpráva nezabývá až tak podrobně, jak bych rád, a to je otázka kyberzločinnosti. Jistě, že se tu zmiňují nové technologie a to, jakým způsobem eh, zločinci provádí svou činnost, ale mně se zdá, že skoro největší hrozba v současné době je zneužití internetu a eh, kybern, kybernetická zločinnost. Viděli jsme velmi zajímavé případy nejenom ze strany mafií a organizovaného zločinu, ale také Eh, přes státní hranice. Teď se světová politika bohužel uchyluje k využívání kyberútoků proti institucím, včetně našich, proti našim obchodním a politickým zájmům. A samozřejmě, že eh, zločinci jsou vždycky o krok před v tomto parlamentu se objevila řada iniciativ, která měla za úkol řešit závažnou kriminalitu, ale pak se ukázalo, že jsme byli poraženi technologickým pokrokem. To je rovněž tedy něco, co musíme mít více eh, na zřeteli. Pokud jde o výbor Krym, no, se dostávám k závěru, znovu, tedy znovu obnovení výboru Krem je to, pro tento parlament e, zásadní. Jakýkoliv tlak, jakýkoliv vliv ze strany těch, kteří stáli u zrodu této zprávy, by jistě byl nesmírně, nesmírně přínosný. Pokud jde o e, zmražování majetku, tak zatím tedy rozdíly eh, až dosud jeli v té identifikaci před tím, před tou konfiskací. Oni jsou velmi dob, dobří zločinci, pokud jde o deidentifikaci, znemožnění eh, identifikace eh, toho majetku. Je teď nutné na to mít speciální postupy předtím, než se přistoupí ke konfiskaci. Máme osm, tu osm žádostí o slovo, osm kolegů, pokud všichni budete chtít eh, mluvit dvě minuty, ne, samozřejmě, že to byly hodnotné eh, poznámky, pořádku, ale naši italští kolegové sem mezi nás přišli a já bych jim dal rád také slovo, takže, aby, takže dvě minuty, aby, aby mohli eh, zareagovat. Katerina, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, paní, pa, pane předsedo. Já eh, skutečně eh, stěží skrývám emoce, stejně jako řekl pan Moráš, bohužel tyto, tyto otázky, ehm, tato záležitost i mě ovlivňuje velmi osobně, takže opravdu eh, to vnímám velmi Eh, emocionálně a chci eh, vyzvihnout tuto snahu, která začala spe, specificky tedy v Itálii eh, za účelem bojovat s organizovaným zločinem a jeho aktivy. Organizovaný zločin se transformoval a jde nyní nad rámec našich států. Je to záležitost, na kterou se všichni musíme skutečně zaměřit. Musíme mobilizovat všechna opatření a prostředky, které nám jsou k dispozici. Jinak děkuji um, paní Windy za to, že představila výsledky vyšetřovacího výboru pro eh, boj s organizovaným zločinem a mafií. A chci eh, zdůraznit, že jednou z metod boje s organizovaným zločinem bylo zaútočit eh, na jeho finanční stránku, tak aby se mohlo přistoupit eh, de facto tedy k zabavení majetku, protože dnes je známo, že nezákonná aktivita má také značné dopady na legální ekonomiku našich států. Toho jsme si všichni vědomi. Sahá to až hluboko ke kořenům i v naší zemi, obzvlášť na Sicílii. Vyšetřování, původní vyšetřování, která prováděl můj otec, který přišel o život v prvním eh, masakru eh, v roce 1983 a po něm následovali další Falcone a da, eh, po několika letech, tak dnes jsme si připomněli, že zákon, který prosazoval můj otec, a také Piola Torre, který byl, přišel o život o několik měsíců dříve, tak to jsou skutečně projevy boje s organizovaným zločinem prostřednictvím ekonomického sektoru. Od 80. Um, vzdálených 80. let jsme uh, učinili určité kroky vpřed, nejenom v Evropě, ale i v, v Itálii, ale i v Evropě. Máme ty závěry z roku 89, pak směrnice z 3. dubna 2014, která znovu aktivovala zmražení eh, aktiv pro prevenci organizovaného zločinu. Tato směrnice v mnoha důležitých ohledech mění rozhodnutí z roku 2005 umožní při, přijímání eh, reálných praktických opatření proti organizovanému zločinu. Tohle je moje první období v Evropském parlamentu a já doufám, ráda bych se účastnila práce výboru eh, Krym. Já jsem studovala i výstupy z toho předchozího výboru Krym. Bylo to velice cené a ráda bych přispívala k přípravě legislativy o organizovaném zločinu. Souhlasím s tím, co říkala paní Bindy, Bindyová a doufám, že budeme moci toto doplnit podobným eh, závazkem, podobným angažma. A eh, Měli bychom tudíž rozvíjet aktivity na evropské úrovni. Chtěla bych se přitom zaměřit na ekonomický aspekt, protože v první řadě je důležité vynaložit maximální tlak na mezinárodní instituce, tak aby konfiskace eh, byly, eh, aby platily a eh, aby se prováděly důsledně a úplně. Jsou tu dvě důležitá prohlášení z 2. dubna 2000, jedno z 2. dubna 2014, která musí schválit rada, která žádají komisi, aby připravila nové nástroje na zmražování majetku. Myslím, že všichni bychom měli tudíž jít eh, na této cestě dál a rozvinout legislativu, která nám umožní efektivněji potírat organizovaný zločin ve všech podobách, ve všech kontextech. Tohle je eh, skutečná povinnost, kterou máme a je potřeba této povinnosti dál pokračovat, abychom předešli dalším obětem. Děkuji, Katrin. Mm, myslím, že tento příspěvek hovoří skutečně sám za sebe. A naším dalším řečníkem je Tomas. Grazie signora Presidente, grazie signor Presidente, Uh, voglio parlare italiano ma non Uh, parlo così bene. Mohl bych mluvit italsky, ale má italština není zas tak dobrá. A. A ta otázka je, eh, v poslední době se velmi často hovoří o zapojení sicilské, italské, jakékoliv mafie do obchodu s lidmi a do transportu lidí z libye do itálie a pak o čerpání dotací eh, které vlastně se říká že italská mafie zčásti ovládá právě eh, konkrétní dotace na pomoc eh, uprchlíkům v jižní itálii. moje otázka zní zda máte i vy podobné informace a jakými prostředky proti tomu bojujete. Zda by vám pomohlo to, aby některé společnosti, jak chce Evropská unie, eh, musely transparentně deklarovat svoji majetkovou a vlastnickou strukturu. Děkuji moc krát za odpověď. Thank you, Thomas, and thank you for being... Děkuji mnohokrát a také děkuji za stručnost. Není Juan Fernando López Aguiar. Paní Bendy předsedala tomuto výboru v době, kdy byl vytvořen a tento výbor. Děkuji, paní Bendy. Eh, my se nevidíme poprvé. Eh, my jsme se sešli v italském parlamentu, teď se scházíme v Evropském parlamentu. Já vám děkuji za vaši zprávu eh, za schrnutí eh, zkušeností z práce tohoto výboru v italském parlamentu. Rád bych měl několik otázek. Co bylo největší poučení eh, v souvislosti s eh, Úřadem Evropského veřejného žalobce? Eh, jaké poučení vlastně vzešlo z práce tohoto vyšetřovacího výboru protimafiánského v souvislosti s postupem státních zastupitelství v Itálii proti mafii a jak bychom se mohli poučit v souvislosti s vytvářením z úřadu Evropského veřejného žalobce na základě té italské zkušenosti, protože když porovnáme tedy e, italskou strukturu s evropskou strukturou, i co se týče organizace, způsobu fungování, e, jak e, vypadá porovnání evro- italských a evropských státních zastupitelství. A Potom ještě jedno téma. Společné vyšetřovací týmy. Jak byste hodnotila jejich práci, eh, jejich eh, úkoly, tedy jak byste hodnotila tuto možnost spolupráce v rámci postupu proti organizovanému zločinu eh, přes hraniční cestou? Jak to vidíte z italského pohledu? A poprosím vás, abyste mluvila opravdu otevřeně a pravdivě. Jaké je vaše hodnocení? jak eh, vyšetřovací výbory eh, zejména italský příspěvek do, k těmto eh, vyšetřova, společným vyšetřovacím týmům. Jak to vidí Itálie? Je to možnost, jak postupovat proti mafii a mm, je to také legislativní možnost, jak jak může přispět Evropská unie. My se zabýváme mm, právě teď eh, prací na trestních předpisech, eh, takže proto by ty zkušenosti pro nás byly důležité. Děkuji, to je určitě dobrá otázka. Takže nyní má slovo Alessandro Mussolini, prosím. Děkuji mnohokrát. Vítám paní Bindy a děkuji také za tento aktuální bod na pořadu jednání a za vaše informace. Myslím si, že tady by mohla vzniknout dobrá platforma i pro další práci v tomto výboru. Ty návrhy jsou velmi zajímavé. Kdykoliv se snažíme formulovat evropské směrnice, tak je potřeba, abychom zajistili, že text bude jasný, jejich text bude jasný ale lehce proveditelný. Takovýto postup povede k tomu, že nebude příliš velký prostor pro eh, nežádoucí výklady právního textu. musím říci, že tam byl velký problém v tom, že nebyl jasně definován rámec, na základě kterého se dalo identifikovat, jakým, jestli daná firma je napojena na mafii nebo ne. Takže si myslím, že bychom měli opravdu vytvořit nějakou komisi a že to by bylo gesto, které by ukázalo, že uh, mafie není jenom italská záležitost, že to je celosvětová záležitost. Nemůžeme předstírat, že to je pouze problém jedné země. Mafie to je opravdu drama řady rodin. Mafie má pod palcem eh, hazard na internetu, který ničí spoustu rodin. To je potřeba řešit. Také je potřeba rozvíjet strukturu EPA, Evropského veřejného žalobce a že je také potřeba rozvinout strukturu, která ho bude podporovat. Také potřebujeme lepší řešení konfiskace a výnosu trestné činnosti a jejich předání jinam. Nyní má slovo Birgit. Děkuji mnohokrát a děkuji za tuto zprávu paní poslankyni Bindy. Tato zpráva jasně ukázala, že organizovaná trestná činnost postihuje všechny členské státy. Z této zprávy rovněž vyplývalo, že u organizované trestné činnosti existují národní specifika, minimálně v tom smyslu, do jakých oblastí podnikání se pouští, do jaké míry prorůstá uh, do zákonné trestné činnosti, do jaké míry eh, je napojena na politiku a na státní a veřejnou zprávu. Takže v tomto smyslu existují určitá specifika. Proto není vždy úplně jednoduché najít tu jednu cestu boje proti organizované trestné činnosti, která by fungovala všude. Ano, potřebujeme společná opatření, ale berou v úvahu i zmíněná specifika. Dnes dopoledne jsme hovořili o určitých aspektech, které bychom měli zohlednit všichni ve své práci, ve, svých, ve, ve svém boji proti podvodům a praní špinavých peněz. Jak pokračovat v této práci? Já si myslím, že pro tento výbor je důležité, abychom sledovali veškeré směrnice a opatření, která již platí která byla přijata v rámci minulého funkčního období. Je se potřeba postarat o to, aby ta opatření byla zaváděna v praxi a že fungují ještě předtím, než budeme vytvářet nějaká nová. A v neposlední řadě veškerá opatření, která přijímáme na evropské úrovni, budou efektivní pouze za předpokladu, že členské státy budou ochotny spolupracovat na jejich realizaci. A možná i k tomuto by se mohla vyjádřit paní poslankyně Bindy. My se často obáváme, že opatření z evropské úrovně nejsou vždy dostatečně prováděna nebo dostatečně efektivně prováděna členskými státy. A myslíme si, že i na to je potřeba se soustředit. Je potřeba efektivněji využívat to, co již máme k dispozici, ještě předtím, než budeme přijímat nějaká nová opatření. Takže transpozice, implementace, dobrá, děkuji. Nyní Laura Ferrara, která je koordinár, koordinátorkou skupiny FTT, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také paní poslankyni Bindy za to, že mezi nás dnes přišla. Děkuji také za vaši aktuální zprávu. Ráda slyším o tom, že je potřeba bojovat s mafií i na evropské úrovni. Řada členských států totiž neuznává nahlas, že i u nich existuje organizovaná trestná činnost typu italské mafie. Mají prostě pocit, že mafie postihuje pouze Itálii, přičemž všichni víme, že to není pravda. Byla jsem ráda, že jste také hovořila o tom nápadu, že bychom měli eh, nějaký specializovaný úřad evropského eh, státního zástupce, který by se zabýval bojem proti mafii. My jsme se právě o tomto bavili u nás. Bylo mě ovšem řečeno, že to není úplně proveditelný projekt. Mně to bylo líto. Dnes ale zdá se, že říkáte něco jiného. Něco daleko více pozbudivého. Víme, že máme-li vytvořit takovýto evropský úřad na evropské úrovni, tak je nejprve potřeba harmonizovat eh, právní úpravu týkající se boje s trestnou činností. Takže nejprve eh, zjevně nás čeká zákonodárna regulační práce. A následně jsem si říkala, vy jste zmínila několik návrhů. Hovořila jste třeba o zabavování majetku, boji s praním špinavých peněz, o poslechové technice. Zajímalo by mě, jestli by bylo možné řešit otázku konfiskace podobně, jako je to v našem zákoně v Itálii. I tedy s určitým časovým odstupem. Takovýto postup totiž umožní rozkrýt celou zločineckou síť a nejenom zastavit toho jednoho malého zločince. Protože velmi často opravdu chytíme jenom malé ryby a ty velké štíky jsou na svobodě. Teď eh, ještě co se týče zabavování majetku, tak eh, vy jste zmiňovala, že dosud celá tato záležitost zatím nebyla dotažena do konce. Ano, existuje sice řada majetku, která byla zabavena Itálii, ale neexistují dostatečné postupy pro to, aby se navrátil tento majetek původnímu vlastníkovi. vlastníkovi. Navíc tam je u nás určitý kulturní problém, že třeba se špatně prodává majetek, který dříve patřil mafii. Když se třeba zabaví a prodává se dům, tak si ho nechce nikdo koupit, protože předtím tam bydlela nějaká mafiánská rodina. Takže já myslím, že toto je potřeba nějak vyřešit. Nevím přesně, jak by se to dalo udělat tak. Třeba by se to dalo zařídit tak, že by se to převedlo na nějaké asociace a potom speněžilo jinak, nevím. Ale co se týče vyšetřování používání evropských fondů. My víme, že u nás organizovaná trestná činnost eh, prorůstá i do těchto oblastí a je to určitě na úkor italských i evropských občanů, takže bychom neměli zapomínat ani na tuto oblast. Souhlasím také s paní Mussolini, A co se týče znovu založení výboru pro boj proti trestné činnosti, bylo by škoda, kdybychom se něčeho takového neujali. Dobrá, já jsem vám dal spoustu času, protože vím, že to je velmi důležitá otázka. Ale chci dát také slovo kolegům z italského parlamentu. Eva Žolí je naši poslední řečnící. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mezi nás přišla a že se s námi dělíte o své zkušenosti ze svého vyšetřování. Já mám na srdci něco poměrně jednoduchého. A to, že to, co říkáte, není nové, není to neznámé. Itálie má dobré soudce, ale nemáte jich dost protože zjevně ve svém rozpočtu nedáváte prioritu justici. Itálie je země, která má nejméně státních zástupců v Evropě na, os, na osobu. V podstatě třetinu německého počtu a pětinu Norska. Jenom velmi málo prostředků věnujete do justice a má to pochopitelně e, dopad i na platy soudců a na platy lidí, kteří pracují v eh, justici. A to je škoda. Máte tedy dobré soudce, ale nedáváte jim prostředky na boj. Nemá tedy smysl říkat, že se problém vyřeší slovy a texty. Já bych ráda věděla, co jste udělali proto, abyste skutečně uh, ukončili i ekologickou trestnou činnost mafie. Uh, která opravdu velmi ohrožuje eh, zdraví vaší populace. Prostě myslím na ty hromady odpadů, které eh, v Itálii nejsou, konkurova- nejsou nějak kontrolovány, které jsou v podstatě provozovány mafií. Co s tím chcete dělat? A co s tím děláte? Rozpočet kapitoly justice byste třeba mohli zvýšit tím, že byste našli miliardy i v eh, těch prostředcích, které nejsou vybírány na daních v Itálii. Takže možná vaše vláda by eh, se měla snažit i fungovat lépe prostřednictvím finančních, finančních úřadů. Co se týče zabavování majetku v občanskoprávním řízení, to bychom také velmi doporučili, protože máme pocit, že zabavování majetku mafie není úplně nejlépe řešeno trestně právními prostředky. Třeba zrovna u nás můžu říci, že u nás soudy v trestně právním řízení prostě nejsou vhodné pro eh, takovéto případy zabavování majetku a eh, mafie, takže si myslím, že potřeba opravdu udělat dalekosáhlé reformy pro to, abychom vyřešili tento problém. A také spoléhám, na podporu Itálie v oblasti směrnice proti podvodům, která bude základem pro fungování evropského státního zástupce nebo veřejného žalobce. A v rámci této směrnice konec konců máme jednu část, která se týká boje proti uh, mafii, protože je také v souvislosti s uh, útoky na finanční zájmy Evropské unie. Děkuji. Paní Bendy, můžu vám nyní dát slovo. Jenom pochopitelně někdo z vašich kolegů se také může vyjádřit během pár minut, ale zajímalo by mě, kdo z vašich kolegů by se chtěl vyjádřit k jaké otázce. Děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili, všem z vás. A paní Karabiny, která také předsedala výboru o, pro boj s mafií na národní a mezinárodní úrovni, aby byla spravodajkou zprávy, kterou jsme vám doručili, vám jistě může dát některé cené doplňující informace k otázkám, také místo předseda Faber by mohl se vyjádřit s tím, že v této delegaci jsou zástupci i z dalších politických sil, v podstatě ze všech eh, politických stran, které eh, tuto komisi nebo tento výbor tvoří. Máme tu také jednoho člena, jehož otec eh, byl soudcem a zaplatil za to životem. Také kolega Martiello byl členem velmi významného eh, spolku na potírání mafie a bude příští týden v eh, parlamentu. Je eh, členem, který působí přímo v občanské společnosti, čili to jsem chtěla říct jenom, aby bylo vidět, eh, co čeho jsme dosáhli. Kolega Delelo je tajemníkem našeho výboru a pak je tu kolega Duva, který je z hnutí eh, pěti hvězd. Dále kolega Jaruso z téhož hnutí. Pokud bych si chtěli vzít slovo, zvláště pan Karabíny a pan Fáva, tak eh, doplní potom to, co řeknu já. Jinak já naprosto souhlasím. s řadou věcí, které tu eh, zazněly. Omezím se jen na několika minutový příspěvek a pak dám slovo ostatním. K tomu, co říkala paní Cipl, potřebujeme implementovat platné směrnice a opatření, která existují, musí eh, být skutečně v platnosti v členských eh, státech. Eh, státy v tomto však pokulhávají. Musíme postupovat skutečně odvážně a přijímat ty kroky, které je na místě přijmout. Obzvlášť chci potrhnout otázku stavu eh, soudního systému. Je pravdou, že jsme dosáhli velkých úspěchů díky našemu institučnímu systému eh, prostřednictvím soudců jako Falcone a Borsalino, kteří eh, to začali ale na, vlastně všude na místní, i na místních úrovních máme i e, místní pro, soudce proti mafii, lidi, kteří se zabývají specificky tím, e, touto, tímto druhem zločinnosti. A pak máme samozřejmě také národní e, žalobce, kteří se tím zabývají A z toho vyplývá i potenciál možného zřízení eh, evropského veřejného žalobce. Ale i my platíme velmi vysokou cenu za prodlení v uplatnění legislativy a za to, že naše legislativa není dost agresivní proti některým zločinům, jako je třeba korupce a různé druhy finanční kriminality. My žádáme, abychom byli vybaveni striktnějšími nástroji proti všem zločinům, které mafie eh, páchá. A to zahrnuje specificky i korupci a různé druhy finanční eh, kriminality. Čili spravedlnost musí přistupovat a fungovat ze všech možných stran. Je to také environmentální zločin, výbor pro odpady. I na tomto poli sklízíme poměrně dobré úspěchy, ale byly, byla doba, kdy eh, docházelo ke spolupráci mezi mafiemi a um, firmami na nakládání s odpadem. A teď se nám eh, již eh, postupně daří tuto věc napravovat. Eh, pak tu je otázka, zazněla otázka na imigraci nelegální a pašování obchod s lidmi. Zatím ještě nemáme dotažené postupy, ale víme, že mafii se daří získávat eh, peníze ze všech možných zdrojů a prostředků. Um, dokonce se zjistilo, že některé eh, eh, některá družstva se účastnila, některé byly některé druhy organizované činnosti, které skutečně přepravovaly přistěhovalce z jednoho místa na druhé oni využijí naprosto jakékoliv ehm, mezery, eh, jakékoliv skuliny, která jim umožní získat další příjmy. Teď chci dát slovo kolegům, ale ještě mi dovolte se pozastavit nad eh, tím tématem konfiskací majetku. Měli jsme velmi dobré vztahy s Francií a Spojeným královstvím ve věci společného uznávání a rádi bychom to rozšířili i na všechny evropské členské státy. Protože problémy s zpracováním odpadu jsou i v jiných zemích, třeba v Rumunsku, kde ovšem stěží můžeme něco konfiskovat. Takže ta výzva v navracení prostředků zabavených eh, mafii zpět společenství pak znamená přechod těchto prostředků, jejich navrácení zpět do legální ekonomiky. To je něco, čím se chceme hodně zabývat. Učíme se z chyb. Zejména. A teď vím, že nemám, nám mi chybí čas všechno vysvětlit, ale přece jenom doufám, že se, chci říct jenom ve stručnosti, že se chceme, chceme sdílet naše výsledky s dalšími ze, zeměmi. Nyní paní Karabiny. Děkuji. Dovolte mi poděkovat eh, předsedo, výboru proti mafii tohle je každopádně volba, ten tedy boj s mafií, která není úplně sama sebou. V předchozím legislativním období bohužel se toho politická rozhodnutí často ani nedotkla. Takže to má opravdu nesmírnou hodnotu. A právě proto jsme teď zde na půdě Evropského parlamentu. Stěží si můžeme představit boj proti mafii, pokud to nebude boj mezinárodní a v tomto případě obzvlášť evropský. Jev uh, mafie není čistě italsk, italského, italské provenience. Dochází ke stále více spolupráci konvergenci, synergie mezi mafiemi různých původů. Proto je nezbytně nutné, abychom proti těmto mafiím bojovali na základě eh, mezinárodní spolupráce. Teď se vrátím k některým eh, dotazům, které zazněly. Jaká je potenciální role evropského veřejného žalobce a e, národních systémů. Dále e, kyberzločinnost. V našem výboru jsme se zamýšleli nad e, možností využití té evropské úrovně, což je dosažitelný cíl. Italské předsednictví ve věci evropského žalobce vynaložilo hodně úsilí a i obecně na poli spravedlnosti a vnitra. Takový veřejný žalobce by měl fungovat nejenom v případě eh, škody způsobené evropskému eh, rozpočtu, ale obecně trestní činnosti mafiotského charakteru. Takový nástroj by hodně pomohl v Falcone správně pochopil, že je potřeba schromáždit a soustředit všechny možné roztříštěné prvky vyšetřování a vymáhání v, na různých úrovních v různých státech, protože mafie je založená na eh, sítích a tudíž eh, k jejímu rozbití je potřeba používat eh, globální celostní přístup. A pochopitelně evropská úroveň musí mít potom úzké vazby s orgány národními, které se zabývají bojem proti mafii. Nyní se vrátím k otázce kyberzločinnosti. Výraznějším problémem. Protože mafiím se stále lépe daří využívat nejmodernější technické prostředky a spolupracovat mezi sebou. I v, na tomto poli je tudíž nutno vést mezinárodní úsilí. Potom voláme, měly by existovat společné týmy policejní, vyšetřovací, i soudní spolupráce. Měli bychom posílit eh, nástroje, které na poli mezinárodní spolupráce již máme, aby se nám podařilo překonat eh, problémy, které, kterým čelíme na, národní, eh, na národních úrovních, pokud je o konfiskaci aktiv. Um, tak, abychom mohli využívat eh, zdroje, které jsou v různých databázích, abychom věděli, co se přesně děje, pokud jde o praní špinavých peněz nebo investic do nemovitostí za účelem využití těchto prostředků. Takže já vám děkuji, jinak náš výbor je vám plně k dispozici, pokud chcete navázat bilaterální kontakty. jenom řeknu, že jsem velmi rád, že mezi vámi mohu být eh, na tomto výboru. Spolupracovali jsme eh, velmi dobře i eh, před lety na poli vydávání. Zdá se, že se šíří daleko lepší, pragmatičtější a konkrétnější spolupráce, která je také velkorysejší, protože dáváme tím k dispozici eh, určitou část eh, národní svrchovanosti. Každopádně mafie je um, taková metla, která ovlivňuje v podstatě všechny členské státy a um, já doufám, že se nám podaří dál rozvinout nástroje na boj s tím. Naše instituční spolupráce se zlepšila se směrnicí o eh, zabavování majetku a na evropské úrovni teď bude existovat žalobce, který bude moci bojovat proti organizovanému zločinu. Děkuji. Grazie, presidente. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Jako výbor proti mafii my nejenom vytváříme zprávy, eh, my přispíváme k boji proti mafii i jinými způsoby. Já děkuji všem, kteří se vyjádřili k tématu organizovaného zločinu u nás samozřejmě máme i mnohem větší problémy, ale mafie se rozvíjí stále více a více a je to fenomén, který nelze podceňovat. Takže eh, já bych eh, rád eh, odpověděl na jednu z otázek, které zde zazněly. Ono nejde jenom o to, aby tato agentura byla vybavena novými zdroji, ale aby eh, sem, se sem eh, investovalo nejen finančně, ale také jaksi z hlediska lidských zdrojů máme eh, správní radu, eh, máme ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra a nikdo z těchto ministerstev není zastoupen. My se samozřejmě snažíme eh, spolupracovat i s vládou, i mm, je třeba říci, že Existují i jiné vyšetřovací výbory, eh, které se například zabývají ekomafií, takže na Itálii se, v Itálii se snažíme proti tomuto fenoménu bojovat eh, různými způsoby a na různých frontách. Paní Skopelíny. Já děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, členům tohoto výboru. Děkuji za to, že jste eh, toto téma boje proti mafii eh, zde prezentovali a já děkuji také za to, že to bylo zařazeno na pořad jednání. Já bych ráda zdůraznila to, co říkala paní Bindy. Chci zdůraznit, jak důležité je, abychom v tomto boji postupovali společně, protože eh, problém s mafií se v Itálii velice rozrostl, způsobil celou řadu obrovských problémů a je to eh, vlastně výsledek nevůle věnovat se tomuto problému. A v Evropě je tak důležité, abychom i na této úrovni viděli, že mafie není jenom problémem jihu, problémem Itálie, ale že mafie je problém, který se týká všech. Mafie investuje, a to bych navázala na paní Kineči, mafie eh, investuje tam, kde eh, jí kinou největší zisky. Čili je třeba vytvořit síť, která bude mít vůli eh, říci ne. Prosím, abyste chápali, že to není problém eh, jenom jihu, jenom naší země, je to problém evropský a v Německu například před dvěma lety se eh, zjistilo na základě konkrétních příkladů, případů, ehm, že to je problém, který se týká i této země. Pojďme se tomu problému postavit, protože je zde a odčerpává, eh, bude nám odčerpávat stále více sil. Děkuji. Já vám děkuji. Bohužel ten čas, který jsme měli k dispozici, uh, už skončil, takže já se omlouvám mm, dalším kolegům, na které se nedostalo. Náš výbor pracuje samozřejmě také eh, díky spolupráci s nejrůznějšími poradci, se státními zástupci. Eh, já děkuji vám všem, kteří jste se do této práce angažovali. Děkuji, pane předsedo, a děkuji celému výboru za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní Bindy. Je velká škoda, že budeme muset uzavřít tuto skvělou rozpravu, která byla velmi kvalitní. Jak vidíte, tak eh, diskuse mezi vaší prací a naší prací eh, má určité překryvy a přestože nemáme vyloženě výbor pro trestnou činnost a v každém případě se snažíme v této oblasti pracovat i v tomto výboru. Máme řadu významných italských eh, poslanců a poslankyň. Měli jsme i v předchozím funkčním období. Pracují opravdu příkladně. Děkuji také poslancům a poslankyním italského parlamentu, kteří nás navštívili s Klaudiem jsem třeba pracoval na oblasti tohoto vyšetřování a máme dlouhodobé kontakty. A ty kontakty teď byly naplněny konkrétním obsahem. A jak bylo řečeno, teď je potřeba přejít k implementaci skutečné legislativy a po přijetí Lisabonské smlouvy to znamená, že můžeme udělat více pro své občany nejenom v Itálii, ale i jinde. Takže kruh byl uzavřen. Dostali jsme se k otázkám, které pojednávala Katerina Kiniči a další. Takže mám pocit, že opravdu máme za sebou velmi důležitou rozpravu. Jsme velice rádi, že k ní došlo ke konci italského předsednictví. Takže ještě jednou děkuji. Určitě zůstaneme v kontaktu bez ohledu na pokračování výboru pro boj s trestnou činností tuto agendu určitě i my budeme mít na starosti budoucnosti, takže doufám, že se uvidíme. Děkuji ještě jednou vašim kolegům a kolegyním za návštěvu. Um, um, Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením se pustíme hned do dalšího bodu na pořadu jednání. Jenom vám dám minutku. Jenom vteřinku, aby se kolegové mohli usadit. Okay, colleagues, um, let's uh, begin. Takže kolegyně a kolegové, pustíme se do dalšího bodu, který se týká studie o základních právech na letištích hraniční kontroly na pěti mezinárodních letištích v Evropské unii. Krátce úvodem. 10. a 11. listopadu Agentura pro základní práva spolu s italským předsednictvím pořádali konferenci o základních právech, která byla v letošním roce věnována otázkám základních práv a migrace. Při příležitosti této konference FRA zveřejnila dvě studie, které jsou prezentovány tomuto výboru. První se týkala základních práv na letištích a druhá se týkala pozemních hraničních přechodů. Pan Frisoros Kam Abing, který vede oddělení pro komunikaci FRA, dnes předstoupil před tento výbor s krátkou prezentací. Poté bude prostor pro diskusy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především děkuji za pozvání Evropské agentury pro základní práva, FRA, k prezentaci dvou zpráv jak jste říkal, byly zveřejněny u příležitosti konference, která proběhla před pár týdny v Římě. Vaše místo předsedkyně se tam k tomu vyjádřila, což bylo velmi užitečné. Takže krátce k těm dvěma zprávám, které byly vydány. Jsou to zprávy, které jsou v podstatě posledním dílem třídílného souboru, protože v loni jsme vydali zprávu ke kontrolám na námořních hranicích. Ta byla představena v březnu loňského roku v tomto výboru. Nyní tedy předkládáme výsledky studií týkající se dodržování základních práv na letištích a na pozemních hranic, na hranicích pozemních. Zabývali jsme se otázkami základních práv, o kterých se hovoří jak v šengenském AKI, mezi které patří také šengenský hraniční kodex, a to tež platí i pro asilové AKI. A snažili jsme se zjistit, do jaké míry přímo pracovníci na hranicích dodržovali tato pravidla. Udělali jsme pohovory s tisíci lidmi, byli tam zastoupeni, jednak, zastoupeni jednak pracovníci, jednak lidi, kteří přecházeli hranice, týkalo se to 11 členských států, ale také Maroka, Srbska, Ukrajiny. Kromě toho jsme také měli dotazník, který vyplnilo 400 pracovníků na hranicích a musím říci, že z toho dotazníku jsme se dozvěděli spoustu užitečných věcí. Celý projekt byl koordinován v úzkém kontaktu s kolegy, s kolegy z Frontexu. Zabývali jsme se především kontrolami na hranicích týkajících se občanů třetích zemí, nikoli občanů Evropské unie. A zjistili jsme, že hraniční kontroly na pozemních přechodech a na letištích jsou většinou rutinní a bez incidentů, tak přesto se objevuje řada případů porušení základních práv, a to v pěti oblastech, které jsme našli, ve kterých jsou rezervy. Tady jsme navrhli určitá zlepšení, které by příslušné orgány mohly vzít v úvahu. První důležité téma Osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. K těm pěti bodům se dostanu za chvíli podrobněji. Za druhé, přístup k informacím a možnostem odvolání. Za třetí, různá přechodná opatření pro děti, především děti, které nejsou doprovázeny. Za čtvrté, respektování soukromí a ochrany osobních údajů. A za páté, podmínky, za kterých jsou tito lidé dočasně zadržováni. Nejprve tedy přístup k mezinárodní ochraně. My jsme zjistili, že není úplně jasné, co je považováno za to, že někdo požádá o mezinárodní ochranu. Zjistili jsme, že v některých příliš četných podle našeho názoru příklad, případech se stává to, že třeba když někdo řekne, bojím se, že mě zabijí, když se vrátím domů, a když neřekne vyloženě, jsem politický uprchlík a žádám o azyl, tak pracovníci na hranicích to nepovažují za dostatečné a nedochází k automatickému předání do řízení o poskytnutí eh, politického azylu, udělení politického azylu. Kromě toho jsme také zjistili, že se ne se všemi osobami ze třetích zemí komunikovalo individuálně, i když existovaly známky toho, že by potřebovali takovouto ochranu. Zjistili jsme ale zároveň, že existují i pozitivní praxe, třeba byly vytvořeny specializované týmy ve Frankfurtu a to tež platí i pro hraniční přechod Polsko-Ukrajina. Medika. Tam jsme našli velmi dobré postupy pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A dovedete si představit, že jejich počet během posledního roku se zvýšil. Tady vidíte, že pouze pokud lidé řeknou, jsem uprchlík, tak to příslušník na hranici považuje za dostatečné pro to, aby byli předány do asilového řízení. To bylo v 96% případů. V 79% případů příslušníci na hranicích neposlali člověka do azylového řízení, pokud to neřekli takto jasně. Pouze 64% by reagovalo na tuto žádost pozitivně, pokud nebylo jasně řečeno jsem uprchlík. A 43% lidí řeklo, že, by, že se nic nedělo v takovýchto případech, když to někdo neřekl takto doslova. Další téma, které jsme s vámi chtěli řešit, protože si myslíme, že tam jsou určité rezervy, uvidíte na dalším a, diapozitivu a týká se přístupu k informacím. Tady jsme našli tři hlavní problémy. Za prvé, systematické poskytování informací týkající se účelu kontrol v druhé linii a jejich postupu. Takže poté, co proběhne ta prvotní kontrola a zjistilo se, že je potřeba, aby orgány na hranici provedly druhotnou kontrolu, tak v řadě případů se stalo, že účel a postup této druhé kontroly nebyl dostatečně vysvětlen, což Schengenský hraniční kodex ovšem požaduje podle článku 7. A to tež platí i pro případ, kdy někomu byl zamítnut vstup na území Evropské unie. Zjistili jsme, že v některých případech nebyly poskytnuty dostatečné informace týkající se možnosti získání právní pomoci a odvolání se proti takovémuto rozhodnutí. Účinný přístup osob, které poskytují tlumočnické služby a právní poradu, jsme nezaznamenali na všech hraničních přechodech. A zjistili jsme také, že existují i určité jazykové problémy. Dobrete si představit, že ty stojí v cestě efektivní komunikaci mezi pracovníky na hranicích a státními příslušníky třetích zemí. Zjistili jsme třeba, že méně než polovina úřed, eh, pracovníků na hranicích říkali, že poskytují informace týkající se účelu a postupu takovýchto kontrol. Teď, co se týče zamítnutí vstupu, eh, tak řada příslušníků neříká těmto lidem, že mají právo na právní pomoc. Což je dosti zásadní věc, pokud chcete do nějaké země a je vám to zakázáno. A poslední věc se týká přístupu organizací do omezených oblastí, organizací, které poskytují služby. Někteří říkali, že organizace jako třeba UNHCR nebo Výbor pro prevenci mučení mají přístup pouze k eh, uprchlíkům. Na římském letišti existuje informační kancelář, která poskytuje eh, pasažérům ze třetích zemí jak pomoc, tak tlumočnické služby. Týká se to nejenom azylantů, ale také těch, kterým, kterým byl odmítnut vstup na italské území. Nyní se můžeme pustit do třetí oblasti, která se týká FRA. A to děti bez doprovodu a jejich citlivá situace. My jsme zjistili, že v zemích, tedy kde jsme dělali výzkum, v době kontroly v druhé linii se neudělají dostatečná opatření. Máme pocit, že v této fázi by měl být k dispozici nezávislý zástupce, který se postará o to, aby byly chráněny zájmy dítěte. Čili to dítě by nemělo mít pohovor s příslušníkem na hranici, aniž by bylo někým takovým nezávislým doprovázeno. Například na amsterdamském letišti jsme viděli dobrou, dobrý příklad praxe, že nejprve jsou děti předány eh, do specializovaného střediska, eh, kde jsou pracovníci, kteří potom doprovázejí na ty pohovory. Potom komunikace vhodná pro děti. My například víme, že příslušníci nejsou dostatečně školeni v práci s dětmi. A přitom říkají, že je to zajímá a že by rádi byli vyškoleni, že prostě neví dostatek o citlivé situaci, ve které se tyto děti nacházejí. Tady máme dobrý příklad ze Spojeného království. Na letišti v Manchesteru jsme prováděli výzkum a zjistili jsme, že imigrační úředníci většinou jsou dobře vyškoleni v tom, jak, jak pracovat s dětmi. A vždy mají na směně jednoho příslušníka, který byl vyškolen vyloženě pro pohovory s dětmi. Teď eh, respektování soukromí a ochrana osobních údajů. Zjistili jsme například, že ne všichni příslušníci informují cestující o postupu, který mají k dispozici, jak rozporovat špatné informace, osobní informace v databázi. A zjistili jsme konec konců, že i příslušníci nám říkali, že poměrně velký počet údajů v těchto databázích je špatný. Že tam je poměrně vysoká chybovost. Takže jakékoliv rozhodnutí, které je činěno na základě této databáze, má pochopitelně velký dopad na práva těchto osob. Dále, omezená dostupnost profesionálního tlumočení je problém. My jsme se ptali příslušníků, jestli se spolehají na ostatní cestující, pokud se nemůžou domluvit s příslušnou osobou. A většina z nich na téměř všech pěti letištích, to vám ukazují tady, spoléhají na to, že jim to přetlumočí nějaký jiný cestující. A to má pochopitelně zásadní dopady nejenom na kvalitu této komunikace, včetně identifikace potřeb ochrany, ale také to má dopad na ochranu osobních údajů. Je to především problematické vzhledem k tomu, že příslušníci na hranicích měli omezené školení v oblasti ochrany osobních údajů. 45% tam říkalo na letišti, že tam neměli žádné školení a 41% na a, pozemních přechodech. A za páté, podmínky během dočasného zadržování těchto osob. Zdá se, že toto je problém na řadě hraničních přechodů, které jsme sledovali, například přístup k vodě a potravinám, k toaletám, a místo, kde si můžou odpočinout před kontrolou nebo návratem, také zacházení s lidmi v citlivé situaci. Například jsme zjistili, že děti dávají docela s dospělými, že ženy musely trávit noc v transitní oblasti anebo v pokoji, kde byli také muži a kde se nebyli schopni zamknout. Navíc také komunikace s vnějším světem je velmi omezena protože tito příslušníci třetích zemí musí odevzdat mobil a nemají přístup k telefonním číslům. Následně tedy mají problém vyřešit dokumenty nebo třeba někomu dát plnou moc anebo kontaktovat někoho, eh, kdo by rádi by jim pomohl. Tady zase musím říci, že v Manchesteru jsme měli dobrý příklad toho, že tito lidé dostali mobilní telefon do kterého si mohli dát SIM kartu a následně měli přístup ke svému a seznamu kontaktu a mohli pomoci lidem, kteří mohli si vyhledat pomoc u lidí, kteří jim byli schopni dodat třeba dokumenty, které potřebovali. Naše organizace ve spolupráci s partnery uvažuje i o dalších krocích. Za prvé, co se Frontexu týče, tak zvažujeme spolupráci týkající se příručky o dětech. Co se týče dalších agentur typu Europolu anebo Cepolu v oblasti vnitra a spravedlnosti, tak tam bychom je rádi zapojili do konkrétních následných kroků. A vždy se snažíme zjistit, které z našich doporučení by mohlo spadnout do jejich rozsahu působnosti. Snažíme se tedy poskytnout údaje i pro obecné hodnocení šengenské a také máme projekt týkající se biometrických údajů, který proběhne v roce 2016. Bude se týkat eh, identifikačních biometrických prvků, které jsou odebírány na, a sledovány na hranicích. Děkuji mnohokrát, pane jenom závěrem. Chci upozornit na poměrně obsáhlé závěry této konference jsou k dispozici a možná je bude možné rozdat i v tomto výboru. Týkají se mimo jiné právě otázky kontrol na hranicích a potřeby dodržovat základní práva v této oblasti i v rámci spolupráce se třetími zeměmi. Jsou to závěry, které vycházejí z konference, kde jsme měli 300 zástupců vlád, mezinárodních organizací, nevládních organizací akademické obce, takže jsem chtěl upozornit na tyto závěry. Také vám děkuji, velmi zajímavá zpráva. Máme tu také zástupce komise a Frontexu. Přejete si se stručně vyjádřit? Nikoliv. Nemusíte samozřejmě. Tak nic. Frontex? Chcete stručně něco poznamenat? Já mám sam otázku. Děkuji. Já jsem zástupkyní Frontexu pro základní práva. Děkujeme agentuře pro základní práva je za velmi dobrý výzkum, který doplňuje přehled z loňského roku o vnějších hranicích. My jsme to pečlivě prostudovali a pro ty části, které platí pro náš mandát a naše operace jsme se z toho snažili, snažili eh, to zohlednit a to tež i pro eh, letiště. A jak jste zmínili, v některých případech nebude ještě potřeba žádný, nebude existovat ještě žádný mechanismus eh, převedení k mezinárodní ochraně v pří, i v případě, že je tam nějaká forma zranitelnosti. Bereme v potaz nedostatek jasných a uživatelsky vstřícných pokynů. Je potřeba povzbuzovat více proaktivní přístup ze strany pohraničníků při aktivaci těchto mechanismů. Zahájili jsme diskuze s e ASO a s úřadem kom, Vysokého e, komisaře pro uprchlíky. Doufáme, že dokončíme práci tak, aby byl k dispozici um, azylový zákon pro všechny eh, uchazeče o azyl, pro, tedy pro všechny lidi v praxi, kteří také s nimi praxu, pracují, včetně, eh, včetně pohraničníků. Dále otázka dětí, identifikace ohrožených dětí už na hranicích. To je proces, který teď dokončujeme pro letiště. Bereme v potaz naléhavou nutnost rozšířit to i na pozemní a námořní hranice. Teď jsme dokončili krátkou společnou operaci ve vztahu k té příručce ohledně identifikaci dětí, eh, ohrožených dětí na několika evropských letištích. Bylo to skutečně mimořádné, protože to byla kombinace pohraničníků s experty pro lidská práva, kteří pracovali společně ruku v ruce. Byl to velký úspěch, vzniklo to tak opravdové partnerství a je to model pro budoucí spolupráci u obzvlášť citlivých otázek souvisejících se základními právy. A je to ještě několik dalších eh, otázek souvisejících se Eh, školením, včetně potřeby ještě více sladit základní práva ve našem veškerém školení nejenom u dětí a základní práv kolem v oblasti asilového práva, ale vůbec všude tam, eh, kde jde o profily pohraničníků na různých hraničních přechodech, ať už jsou to pozemní námořní nebo letiště. Děkujeme a budeme pokračovat v naší práci s vaší podporou. Nyní, eh, kolegové, tyto studie, ano, je to hodně práce při monitorování le, letiště přístavů a někteří eh, kolegové jsou eh, Eh, dobře informováni o komplexních případech um, upírání eh, určitých práv a svobody v komplexních uh, případech, ale dva, dvě takovéto zprávy vybraných pěti mezinárodních letišť, to je samozřejmě velmi komplikovaný úkol. Je to mm, těžké a my to víme, nikdo to předtím ještě neskusil, takže k tomu vám blahopřeme. Já se chci zeptat na tu otázku lidské důstojnosti a omezení svobody. Vy jste se dotkla umluvy a listiny základních práv. Když jste zadrženi na letišti nebo se dostanete do nějakých problémů, tak kolegové tady byli svědky tak obdobných incidentů. ale zabývali jste se situací, kde možná jsou nějaké napravné prostředky, možná nějaký rámec na evropské úrovni, ale není to náhodou tak, že na národní úrovni anti, protidiskriminační právo nebo něco, co bude chránit e, občana. Takže tam jsou určité výjimky na letištích a na přechodech. To znamená, že imigrační a jiná, jiné právo je více diskriminační v těch, na těch letištích a přístavech. To třeba jsou některé druhy zákonů, které vůbec eh, na letištích neplatí. Kde v podstatě na letištích si eh, lze, si můžeme dělat, eh, nebo si je možno dělat skoro cokoliv. To teď říkám trošku s nadsázkou, ale Přihlédla jste k tomuto aspektu určité právní výjimečnosti letišť a přístavů, když jste například zadrženi a pro os, podrobení osobní prohlídce, tak to je velká věc. Vy jste hovořila o listině a o umluvě, ale realita toho, když jste zadrženi na letišti, prohledání, tělesná prohlídka, nebo když se tam dostanete do nějakého problému, zkrátka to je dost, dost eh, závažná situace pro ty lidi, kterým se to stane. Přihlédli jste tedy k národním právním ustanovením nedávný případ v Polsku. Případ Šilinda Pury, kdy, kdy si byl člověk žádán a jedním příslušníkem, aby si sundal turban. a to opakovaně a toho ponižovalo. Eh, on se obrátil na soud, ale prohrál ten případ, takže vlastně už pak neměl, ne, nebyly žádné další možné nápravné prostředky. V na, podle národního práva ta možnost ponížit e, cestující na letištích se je něco, k čemu může dojít a není proti tomu v podstatě, že skoro žádné odvolání. Takže máte na to nějaký názor? Jak říkám, národní právo je velmi složitá věc v případě, kdy diskriminačním způsobem někoho zadržíme. Vy jste samozřejmě pokryli jiné oblasti, azyl, děti a tak dál. Jinak teď první otázka je, bude od Timothy Kerchopa. Ano, zajímavé je, že to, co chci říct, navazuje na to, to, na to co jste řekl vy. Což je, myslím, poměrně důležitá věc. Já se na to podívám trošku z druhé strany. Protože úkolem um, pohranič, úkol pohraničníků je velmi těžký. Měly by existovat kodexy jednání. Manchester, letiště v Manchesteru je součástí této studie, i když to není eh, hlavní Eh, letiště, v jiných zemích to byla hlavní letiště, ale dobré, prochází tudy velký počet eh, lidí, kteří přichází do Británie. A zde je tu určitá mezera v právní struktuře. Mě trochu znervozňuje jedna věc. V té zprávě se říká, že ti pohraničníci mohou být nepřátelští verbálně, nebo ne, nemusí být vstřícní a tak dále, ale když se dostáváme k subjektivitě, tak je to otázka názoru. Já vím o mnoha případech, kdy lidé později v právním procesu říkali, že se s nimi zacházelo nesprávným způsobem, ale pak, když se celá otázka analyzuje, tak to mohlo být nepochopení, nebo v některých případech to byli sami ti cestující, kteří v některých případech eh, využívají toto obvinění z nepřátelskosti, aby měli nějakou munici v tom právním procesu. Ale ten právní proces nelze zahájit do doby, než jsou ti lidé součástí právního systému té země. A když jste na letišti a nebyli jste vlastně připuštěni do země, jakožto uchazeč o azel nebo mm, přestěhovalec podle všech pravidel, tak samozřejmě v takovém případě máte problém, protože pak není eh, pro vás žádné skutečné eh, legální eh, pokrytí. Takže tohle je nutné ošetřit, protože není, ta situace v tomhle není jasná. Já sice tedy vítám tuto práci, ale zdá se mi, že některé části z toho jsou nerealistické, nebo z toho vyplývají určitě úrovně respektu, které je velmi těžké v reálném světě zaručit. Standardy ve Velké Británii jsou vysoké, myslím, kodexy jsou, jednání jsou vysoké v tom, jak se zachází, zvláště třeba s dětmi. S dětmi musíme zacházet jinak, eh, zvláštním způsobem, bez ohledu na to, kde v Evropě to je. Ale ty konkrétní kompetence, právní dopady této zprávy, ty jsou eh, v této fázi eh, do značné míry nejisté. Ano, jistě, že jen je potřeba mít eh, bezpečné právní prostřed- prostředí na letištích a v přístavech, protože ty se liší od jiného prostředí, takže to musíme zabezpečit i to právní prostředí. A další otázka je otázka konzistence mezi eh, letišti a přístavy. Já teď eh, nechci ukazovat na Polsko specificky, možná, že to, co se stalo v Polsku, může být zase jiné, než jak to probíhalo někde jinde, třeba v Německu. Takže musí tam být nějaká srovnatelnost, konzistence mezi těmi zeměmi. A mně se zdá, že ty postupy bývají do značné míry hodně odlišné v různých zemích v Evropské unie. To je tedy další otázka. Paní Cipl. Thank you very much. Maybe you may uh, first allow me a short... Jenom stručná připomínka k výsledkům Konference pro základní práva. Velmi si cením eh, vašeho znění ohledně eh, boje s eh, pašováním na základě dodržování lidských práv, pokud jde o kontroly na hranicích a ty výzvy, o kterých se zmiňujete, tak já bych se zeptala následujícím způsobem. Proč to vzniká. Jestliže chybí jazykové služby, jestliže možná nejsou zaměstnanci kvalifikovaní na zacházení s dětmi a dalšími skupinami, proč? Je to proto, že kompetentní orgány si nejsou vědomi, že mají tento úkol, nebo chybí prostě připravenost vynaložit dost prostředků na vyškolení těch zaměstnanců. Ještě jedna otázka. Mají příslušné orgány v konečném důsledku ochotu změnit organizační a finanční aspekty, aby bylo možno těmto eh, výzvám čelit? To je dobrá otázka. Juan Fernando. My question can only follow on. Já chci navázat na to, co vyjadřili další kolegové předtím. Ceníme si role, kterou sehrála Agentura pro základní práva, pokud jde o analýzu a zajištění určitého vhledu eh, do toho, co se děje jak eh, na, na přepochodech námořních, tak i letištních, čili identifikovala ty hlavní otázky problémů. Ale všichni víme, všichni jsme si vědomi, že tu existuje značný komunikační problém. Je zjevné, že miliony občanů, kteří přechází hranice i v rámci Evropské unie, a cestují třeba pravidelně, třeba každý týden, nebo jako třeba my poslanci Evropského parlamentu skoro každodenně procházíme touto zkušeností kontrol na hranicích, které vyvolávají určité otázky e, ohledně základních práv. My máme instituční školení, mnozí z nás mají právní znalosti, takže víme, o čem to je, ale miliony lidí kolem nás takové znalosti nemají, neznají, jaký je právní standard, který zdůvodňuje určité zacházení s nimi na letištích. Takže nepoznají, nevědí, jestli dochází k nějaké diskriminaci, k nějakému profilování při kontrole, zejména někteří jedinci. Těch se to někdy týká víc než jiných. A nevidí potom, jak reagovat neví, jestli mají eh, nějakou, nějakou možnost eh, se eh, proti tomu ohradit nebo, nebo nemají. Takže co by se dalo dělat lépe? lépe? Jak bychom mohli oslovit lidi, tak aby věděli, že existuje Evropská listina základních práv, která by tu měla evidentně hrát roli. A jak, co můžeme zlepšit my, poslanci Evropského parlamentu, aby se ještě zlepšil ten právní standard tak, aby eh, národní legislativa byla v souladu s evropskými normami. Aby existovala určitý eh, tlak na to, se souladit ty systémy s tou eh, závaznou právní normou na evropské úrovni, tak aby lidé terénu, který se zabývají implementací, si byli plně vědomi, že existují, že jsou v sázce určité otázky zásadního charakteru. Mohlo by se to stát komukoliv, ale zdá se mi, že většina soukromých bezpečnostních sil, kteří jsou rekrutováni na letištích a na hraničních přechodech, prostě nic neznají. Oni jenom následují, eh, tedy oni jenom dodržují příkazy. A jakmile se si dovolíte nadnést nějaké právní téma, dodržování eh, určité lidské důstojnosti, což je základní věc, která je v listině, tak oni řeknou, my nevíme, o čem, co, co tady říkáte, eh, my se řídíme rozkazy a vy budete dělat, co vám řekneme, stejně jako všichni ostatní, budete mm, dodržovat, co vám řeknete, budete nás poslouchat, budete stát tady, nebudete se teď dotýkat tohodle, projdete eh, teď eh, důkladnou prohlídkou a tak dále. Čili jak, jak změnit situaci přímo v terénu. Na základě té, těch provedených analýz a poznatků, které jsme získali. Děkuji za zkušenosti, které jste zmínil z New Yorkského letiště JFK. Já si vzpomínám, že jste to říkal, když jste přiletěl z New Yorku. Já myslím, že to jsou věci, na které jsme tak zvyklí, že už nad tím vůbec neuvažujeme a vy to vysvětlujete opravdu velmi dobře. Nyní pan Bonefoy, prosím, máte slovo. Paní Bonefoy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tyto dvě velmi zajímavé zprávy, které poukazují na dostatečně neznámý aspekt kontrol na vnějších hranicích. Vzpomínám si, že jsme hodně hovořili jak o bezpečnosti, tak o respektování základních práv. Musím říct, že tady zjevně existují velké mezery v ochraně základních práv, existují nedostatečné informace a, a navíc eh, rizika správného zacházení s dětmi. Tyto informace jsou velmi dobré a, a je potřeba, abychom od slov přešli ke konkrétním činům. Jsou prováděna už některá tato opatření? Chce FRA sledovat provádění svých doporučení, především co se eh, týče většího zapojování oblasti lidských práv do šengenského hodnocení. A říkám si, jak my, co my můžeme udělat v legislativní praxi lepšího s těmito výsledky studií. Děkuji. Také děkuji. V té zprávě se také hovoří o profilování, což si myslím, že je dosti důležitá věc. Nyní má slovo paní Orenberg, prosím. Eh, tak för ordet och eh, tack för en intressant presentation. Děkuji mnohokrát a děkuji také za velmi zajímavou prezentaci. Ano, máte pravdu, stojíme před řadou výzev. Chtěla jsem říci, že přistupujeme velmi pozitivně k systémům typu VIS, Eurodac, SIS a podobně. A také přistupujeme pozitivně k tomu, jak eh, probíhají kontroly a že se řádně provádí dublinské nařízení. Ale mám jenom otázku, jestli existují i studie právě k tomu, jak je prováděno dublinské nařízení v jednotlivých členských státech. Děkuji, zdá se tedy, že to je, co se otázek týče všechno, takže prosím, Klaus má slovo. Um, starting... Děkuji, pane předsedo. Vaši, k vaší otázce týkající se zbavení osobní svobody v souvislosti s vnitrostátní legislativou na hraničních přechodech. My jsme toto nestudovali, ale je pravda, že Schengenský hraniční kodex, což je právní text Evropské unie, součástí Schengenského AKI, platí na tyto hraniční přechody a hovoří se v něm o tom, že je potřeba přistupovat k cestujícím důstojně. To je zcela jasné. My jsme se ve svém výzkumu soustředili na to, že když tedy byla omezena osobní svoboda těchto cestujících, když byli zadrženi, takže při nejmenším byli dostatečně informováni o tom, co se děje a proč se to děje. A že jim byl umožněn přístup k právní pomoci. A v této oblasti jsme zjistili, že zdaleka ne ve všech případech tito cestující dostali vhodné informace. Kromě toho ve vaší otázce byla skryta podotázka o etnických profilacích. My jsme provedli ten, to dotazníkové šetření. 400 příslušníků na hranici ho vyplnilo, což je dobrý vzorek a výsledky najdete v příloze naší zprávy a ten dotazník také. V tom dotazníku jsme se jich ptali na to, jak provádějí profilaci. A nenašli jsme žádné systematické profilační diskriminační metody, nicméně jsme zaznamenali určité potenciálně diskriminační praxe, a cestující měli pocit, že v kontrolách v druhé linii jsou diskriminováni. Týkalo se to etnické profilace. A už v roce 2010 jsme k tomu vydali tuto příručku, která se právě týká eh, toho, jak se vyhnout eh, etnické profilaci. Byla to příručka pro praktiky především a doufáme, že ji vezmou v úvahu. My jsme také kolegům z Frontexu doporučili, aby tuto příručku používali do maximální možné míry v rámci svých školení. Teď k otázce pana Kirkhopa My jsme se museli přesunout do Manchesteru. My jsme pochopitelně nejprve chtěli tento výzkum provést na letišti v Heathrow v Londýně, ale nakonec nám neumožnili přístup, takže jsme nebyli schopni tam udělat ten průzkum, eh, byť jsme tak na začátku chtěli. Praxe, která byla zjištěna ve Spojeném království, eh, v Manchesteru údajně platila i na dalších velkých letištích. Co se týče zhrnutí zprávy o hraničních přechodech pozemních, jsme říkali, že většina kontrol probíhá úctivě, nicméně v několika případech jsme zjistili na všech těchto hraničních přechodech některé případy, kdy se nechovali slušně příslušníci s cestujícími. Často to ani nebylo ve špatném záměru, jenom prostě to bylo kvůli jazykovým, jazykové bariéře. Kromě toho jsme také zjistili, že ale existují i velmi pozitivní příklady chování příslušníků nad rámec povinností. Kolegyně byla na letišti ve, v Římě, na Fumičíně, a zjistila, že třeba příslušníci tam za vlastní peníze kupovali vodu lidem, kteří byli zadržováni za velmi nepříjemných okolností. Takže já si nemyslím, že všichni příslušníci k tomu přistupují negativně. To ne. V každém případě musí přistupovat úctivě k lidem, kteří se nacházejí ve velmi svízelné situaci. Potom otázka, která se týkala toho, proč neexistuje větší povědomí o tom, jaká práva lidé mají. a jestli existuje ochota tuto situaci zlepšit a dodržovat standardy, které jsou třeba zakotveny v šengenském hraničním kodexu. V příloze máme ten dotazník, který jsme dávali eh, příslušníkům na hranicích. Mimo jiné jsme se jich ptali, jestli jsou ochotni být více školeni v některých oblastech a pokud ano, tak ve kterých. A musím říci, že jsme dostali spoustu pozitivní zpětné vazby. Například třeba nám příslušníci říkali, já toho moc nevím o zacházení s dětmi nebo o ochraně osobních údajů, ale o školení mám zájem. Otázka je, do jaké míry příslušné orgány budou ochotny financovat takovéto školení. Doufám tedy, že ano. A je to navíc téma, o kterém budeme hovořit s kolegy z CEPOLu z EASu a z Frontexu. Protože si myslím, že v řadě případů se skutečně jedná o potřebu vyškolení příslušníků na hranicích, že to jenom nestačí, aby lidé, kteří jsou sami ve zranitelné situaci, měli dostatečné informace, ale zároveň lidmi, kteří s nimi, eh, lidé, kteří s nimi zacházejí, musí být dostatečně vyškoleni. Teď otázka pana Aguilara. Máte úplnou pravdu. Řada lidí v citlivé situaci nezná svá práva. To jsme zjistili ze všech zpráv, které publikujeme od roku 2008, kdy vyšla první zpráva a týkající se diskriminace menšin. Zjistili jsme, že do značné míry tito lidé neznají svá zpráva svá práva a odpověděl bych dvěma praktickými připomínkami. Za prvé, FRA publikuje stále více příruček pro pracovníky z praxe. Ty jsou nejvíce na odbyt, byť jsou zadarmo, protože zjevně existuje velké množství lidí, kteří mají zájem o školení, ať už to jsou právníci, kteří zastupují tyto lidi v citlivé situaci, ale i příslušné orgány. A to školení by se týkalo nejenom profilace, ale také práva o azylu, o ochraně osobních údajů. Mám pocit tedy, že tyto příručky naplňují určitou potřebu. Kromě toho jsme také konstatovali řadu pozitivních příkladů dokonce možná příkladu osvědčené praxe, ale zase jsme zjistili, že řada členských států vůbec netuší, že takováto dobrá praxe někde jinde existuje. Takže situace určitě není všude stejná. A říkali jsme si, že by zase nebylo tak těžké. A navíc FRA je k tomu připravena že by nebylo tak těžké rozšířovat tyto příklady osvědčené praxe mezi jednotlivými státy, například trestné činy z nenávisti. My jsme tady k tomuto připravili určitý, doku, určitý materiál týkající se postupů, které zdá se už fungují v některých zemích. A teď paní poslankyně Rivo dalo, ano, my přispíváme k šengenskému hodnocení. To je proces, ve kterém FRA je stále více žádána o svůj příspěvek, což vnímáme jako pozitivní, takže i ve výboru pro šengenské hodnocení jsme byli požádáni, abychom poskytli obecné hodnocení týkající se struktury šengenského hodnocení ve smyslu dodržování základních práv, u těch, členských, u těch členských států, které jsou hodnoceny v rámci šengenského hodnocení. A co se týče poslední otázky týkající se dublinského nařízení, tak v tuto chvíli vám k tomu bohužel nemůžu moc říci, protože tento výzkumný projekt se touto otázkou nezabýval. A já bych nerad eh, činil tvrzení, která nejsou dostatečně podložena údaji z tohoto výzkumu. Dobrá. Tím myslím, že tady můžeme uzavřít tuto část diskuse. A jenom chci zopakovat to, co jsem říkal na samém začátku. Tedy poděkovat vám a celému týmu z FRA. Za tuto velmi složitou studii, která se týká poměrně zamlžené a velmi uh, složité oblasti, zvláště třeba profilace. To je právně dosti zamlžená oblast, ale v každém případě je to oblast důležitá pro tento výbor. A vzhledem k tomu, kolik kolegů se hlásilo do diskuse, jste určitě viděl, jak je toto téma pro nás důležité. Takže jsme rádi, že se nám to podařilo zařadit na pořad jednání. Děkujeme mnohokrát za vaši zprávu ještě jednou. Co se týče šengenských pravidel, a jiných pravidel, tak si nejsem úplně jistý, jestli chrání dostatečně naše občany. Myslím, že spíš ne. Ale to ještě neznamená, že nutně musíme přistupovat nedůrazně k otázce bezpečnosti. Nesmíme ale zároveň ani zapomínat ani na ochranu těch nejvíce zranitelných osob. Myslím, že tady není konzistentní situace v Evropské unii a to, co já jsem sám viděl na letištích, musím říct si, mě nenaplně úplně důvěrou. A myslím si, že je potřeba, aby se tím zabíral, zabýval i tento výbor. Tím vůbec neřeším otázku bezpečnosti. Bezpečnost to je jiná věc, neměla být ale na úkor konzistentního přístupu k lidem na letištích. Vy jste uváděl mnoho příkladů, já to nebudu už dále rozvádět. Jenom jsem chtěl, aby tento výbor se tím zabýval, a aby k tomu dostal odborné informace. Dobrá. Pojďme tedy dále. Ve 12.15 musíme hlasovat, ale posouváme se dopředu tak rychle, že bychom možná mohli začít hlasovat i trochu dříve než ve 12.15. Takže pokud koordinátoři mohou sdělit poslancům a poslankyním, aby přišli dříve, pokud tady zatím nejsou. Zdá se, že ne, že to není možné. Viděl jsem, že tady všichni kroutíte očima. Dobrá, tak nedá se nic dělat, budeme hlasovat ve 12.15. Takže hlasování podle plánu ve 12.15. Pustíme se do dalšího bodu kterýmž to je prezentace Evropské komise týkající se šesté poletní zprávy o fungování šengenského prostoru. 27. listopadu Evropská komise přijala tuto zprávu. Předchozí zpráva byla diskutována v červenci ve výboru Libe, takže dám slovo Evropské komisi, poprosím o předložení této zprávy. Pane Nilsne, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za příležitost k této krátké prezentaci zprávy, kterou přijala Evropská komise minulý týden. Je to zpráva hodnotící stav šengenské oblasti. Snažíme se to hodnotit na základě faktů, zjistit, jak funguje šengenský prostor a dát základ k diskusi o fungování šengenského prostoru. Tato zpráva, jako vždy, se týká všech oblastí šengenské AKY, tedy zprávy vnější hranic, rušení kontrol na vnitřních hranicích, období, od, které máme v této zprávě, období od 1. května do 1. října. Ta prezentace bude stručná, jenom pár hlavních bodů. Když se díváme na vnější hranice, tak vás pravděpodobně nepřekvapí, že největším tématem je rekordní příliv na e, uprchlíků, tedy na jižní mořské hran, námořní hranici, zvláště se jedná o Itálii a Řecko. Když se podíváme na východní pozemní hranici, tak tam je situace celkem klidná. Ukrajinská krize zatím nevedla k žádným zásadnějším tlakům na členské státy ležící na východě, ale tato situace se může velmi rychle změnit. Co se týče vnějších hranic, tak jsme také upozornili na diskusi, která probíhala během posledních měsíců o tom, že kontroly na hranicích také můžou pomoci řešit eh, otázku těch bojovníků eh, původem z Evropské unie, kteří eh, odjíždějí bojovat třeba do Sýrie. Pochopitelně kontroly na hranicích nevyřeší tento problém úplně. Je to problém komplexní, který se musí řešit komplexně, ale diskutovali jsme s členskými státy také o tom, jak si vykládat hraniční kodex a jak v praxi provádět efektivnější kontroly. A myslím si, že se nám podařilo dosáhnout koncensu, což ukazuje, že šengenská pravidla jsou dostatečně flexibilní a dostatečná pro to, aby se tento problém dal řešit. Teď, co se týče vnitřních hranic a situace v šengenském prostoru. Bohužel musím říci, že stále ještě chybí pokrok v oblasti mapování druhotného pohybu osob, které nemají právo na pobyt v Evropské unii a přesouvají si z jednoho členského státu do druhého. My jsme se už před několika lety snažili s Frontexem vyřešit eh, hodnocení této situace zjistit, o kolik lidí vlastně jde, ale je pravda, že řada členských států zatím neposkytlo Frontexu dostatečné údaje pro to, abychom si mohli udělat obrázek. Potom téměř jako vždy máme tři případy členských států, které dočasně znovu zavedly zhruba na týden kontroly na vnitřních hranicích. Jako v minulosti i tentokrát Evropská komise nechtěla, neviděla důvod spochybňovat eh, důvody k těmto opatřením. Ve zprávě nicméně hovoříme o tom, že to, jak členské státy oznámily toto znovu zavedení kontrol, pro nás nebylo úplně uspokojivé. Co se týče jednotlivých kritérií, které máme v šengenském kodexu, to znamená, že to musí být přiměřené a podobně, tak to jsou všechno věci, které musí členské státy v případě znovu zavedení kontrol hlásit nám a parlamentu. Teď, co se týče šengenského hodnocení, tak v podstatě v tuto chvíli dobíhá starý mechanismus šengenského hodnocení a zavádí se systém nový. Myslím, že přípravy na plné zavádění nového mechanismu v roce 2015 probíhají dobře, co se týče přijímání všech přípravných dokumentů. V roce 2015 v rámci běžného programu budeme hodnotit Belgii, Nizozemsko, Rakousko, Německo a Lichtensteinsko. Týká se to všech oblastí šengenského AKI. A kromě toho ještě proběhne řada neohlášených návštěv týkajících se jak vnitřních, tak vnějších hranic. A tyto přechody budou vybrány ze všech členských států šengenského prostoru. Bohužel v této zprávě také musíme konstatovat, že Rada se zatím nerozhodla o zrušení vnitřních kontrol v případě Rumunska a Bulharska, ale doufáme, že k tomu záhy dojde. A ještě k závěrům této zprávě, především na jím konci, jsme se snažili poukázat na tři témata, která bychom rádi více prodiskutovali. Rádi bychom, aby se k ním vyjádřila Rada i parlament. Za prvé, připravenost na vnějších hranicích. Pokud se situace v budoucnosti změní, jsme na to připraveni? Mají členské státy dostatečnou kapacitu na to, aby případnou změnu řešili? A za druhé, a to se týká asi hlavně migračních toků. Otázka zní, jestli máme v šengenském systému něco, co by se mělo zlepšit anebo změnit právě v souvislosti s migračními tlaky? My si tedy nechceme odpovídat na svou vlastní otázku, ale říkáme si, jestli se to spíše netýká jiných úzce propojených politických oblastí, třeba asilové anebo spolupráce se třetími zeměmi, kde je potřeba posílit činnost. A poslední otázka je spíše praktická. Rádi bychom, aby členské státy se také vyjádřili k používání vizového informačního systému v praxi, aby nám řekli, jaké mají zkušenosti s tímto. Takže to je z mé strany všechno, pane předsedo. Rád odpovím na případné otázky poslanců a poslankyň. Děkuji. Thank you very much, Mr. Neils. Děkuji. Byla to stručná prezentace, ale obsažná. A položil jste několik zásadních dotazů, velkých dotazů o VIS na, východním, na východních hranicích. Nemáme tu příliš mnoho poslanců a velké otázky před námi. Takže mi dovolte se obrátit na jednoho z našich expertů, pan Karlo, Carlos, chcete začít? Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Comissão Europeia e ao Sr. Nelson o relatório Děkuji. Eh, Já chci poděkovat za vyčerpávající zprávu, která je opravdu velmi detailní a velmi dobře vypracovaná. Chci zdůraznit dvě věci. Jednak číselné údaje, které nám komise e, předává a zdůrazňuje nárůst migrace, ale bohužel e, také mluví o ztrátách lidských životech na středozemním moři. To všechno znamená, že Středozemní moře je stále důležitější v souvislosti s migračními toky. Zejména tedy jde o Itálii a Řecko. Jsou zde velké ztráty, ale roste také počet žádostí o azyl. A rád bych zdůraznil, že Evropská komise to, co konstatuje, to je přizpůsobeno uh, v rámci platných právních předpisů tomu, co můžeme udělat. Takže my nemusíme kvůli tomu schvalovat nové zákony a to je důležité si uvědomit, protože poměrně často vidíme eh, určité populistické tlaky, které zdůrazňují eh, potřebu Eh, změnit pravidla a přitom nám stačí jenom stávající šengenská pravidla správně aplikovat. Ta pravidla jsou adekvátní, ale musí být správně aplikována členskými státy. Já chci poděkovat komisi za to, že předložila tuto podrobnou analýzu, do které zařadila i případy eh, dočasného znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích, ale také jejich zrušení. To ukazuje, že Evropský parlament měl pravdu, když eh, tato kritéria eh, zařadil do nového mechanismu v souvislosti se změnou šengenských pravidel. Rada nebyla nijak nadšená tímto tlakem z naší strany, ale my jsme měli pravdu a tento dokument komise to vlastně nyní jenom potvrzuje. Já chci přivítat iniciativu komise, která chce zavést přestupkové řízení vůči členským státům, které tuto směrnici o návratu a readmisi ještě neaplikovali neimplementovali. A také chci poděkovat za přípravu nového systému šengenské úmluvy, která začne eh, fungovat v roce 2016 eh, a bude obsahovat nové hodnotící zprávy. Evropský parlament očekává hodnotící zprávu o neoznámených kontrolách to byla jedna ze žádostí, eh, kde jsme s radou bojovali nejvíce. Právě tyto neoznámené kontroly či inspekce nám umožňují nejlepší inovace a na základě vyhodnocení toho, jak funguje šengenský systém. Co se týče Bulharska a Rumunska, tam chci zdůraznit, že řešení situace nezáleží na komisi, ale na radě. A pokud je o SIS, tak to není jenom, eh, nejde tady jenom o významný nárůst využívání systému SIS, eh, který potvrzuje, že který jenom potvrzuje, jak je ten systém důležitý a také to, že bezpečnostní problémy vzniklé v této souvislosti nevycházely přímo ze systému SIS, ale že to byly problémy vzniklé na národní úrovni. Proto je důležité, aby členské státy věnovaly větší pozornost své vlastní bezpečnosti, aby pravidelně prováděly bezpečnostní audit a aby nenajímali soukromé organizace pro mm, tyto úkoly, protože ty nenesou odpovídající míru odpovědnosti. Některé členské státy také mají zastaralé informace, které už neplatí. A pokud jde o vízovou povinnost, tam bych ještě rád připomněl to, co jsme eh, slyšeli eh, v rámci informace o agentuře pro základní práva. V mnoha případech eh, v průběhu hraniční kontroly je vel, eh, dochází k eh, celé řadě omylů, je tady velká míra chybovosti a to znamená, že i na toto se musíme zaměřit. I dnes se to zde potvrdilo, že tyto chyby, například při snímání otisků prstů, znemožňují potom jejich eh, využívání, eh, protože eh, při takto vysoké míře chybovosti dochází k celé řadě chybných identifikací. Proto musíme tlačit na členské státy, aby i zde zlepšili svoji práci. Děkuji. Děkuji, Karlosi. Pan Revo Dallon. Děkuji vám, pane předsedo. Ukazují se tady určité nekompatibility mezi členskými státy v šengenském prostoru a aký komunité, pokud jde o respektování základní práv. Je potřeba zajistit eh, systematické sledování směrce o navracení, zejména pokud jde o administrativní eh, zadržení osob a uvažuje se o zahájení řízení pro porušení proti některým členským státům. Proti jakému státu a v, z jakého důvodu? Můžete to říci? Musíme řešit také problém zadržovacích center, které jsou používány velmi rozšíř, rozsáhlém měřítku některými státy, když to má být až poslední možnost žerté o azyl, včetně dětí, jsou tam zavřeni v odsouzení hodních podmínkách, nemají přístup k občanské společnosti. Přitom účinnost tohoto zadržování je sporná, dochází přitom k porušování práv migrantů. A komise hovoří také o dalších možnostech řešení, aby se zlepšila situace a zlepšilo se dodržování základních práv. Můžete uvést příklady dobrých postupů, které se úspěšně uplatňovaly v některých členských státech? Děkuji. Děkuji. Pan Unguránu. Děkuji, pane předsedo. Odstavec 36 této zprávy, kde komise eh, říká, že nadále podporuje přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru. Má otázka je následující. Jaké jsou poslední zprávy v této věci? Mohla by komise prosím nás eh, zpravit o aktuálních informacích. Dále odstavec 4.3 z téže zprávy hovoří o vízové politice a dohodách o readmisi. Pět států, včetně Bulharska, Chorvatsko, Kypru a Rumunska, zaslali o oznámení o nedostatku reciprocity, ustavení reciprocity ve vztahu k třetím zemím, jako je Eh, spojen, jako jsou Spojené státy a Austrálie. Hodlá komise přijmout další opatření? Lze očekávat nějaký nový vývoj v blízké budoucnosti? Děkuji. Paní Cipel. Birgit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já, mně se zdá, že naše dnešní zasedání výboru je uh, Eh, vysloveně napínavé. My tady diskutujeme o tom, jak eh, zajistit více bezpečnosti a když jsme dnes dopoledne mluvili o otázkách hraničních kontrol, tak eh, z nich vyznělo, že je jasně dáno, jak mají vypadat tyto kontroly, ale evidentně to není všude dodržováno a členské státy nejsou schopny zajistit, aby tato pravidla byla dodržována, tedy aby jejich zaměstnanci je eh, dodržovali na svých pracovištích pracovištích. Co se týče otázek šengenského prostoru, tak to vypadá, že je to úplně stejně. Je tady celá řada požadavků, co se dá ještě udělat, ale jenom relativně má, malý vliv to má na to, co se opravdu ve skutečnosti děje, jaké dopady mají aktivity členských států a to samozřejmě stěžuje možnost zkontrolovat toho, kde máme ještě nějaké rezervy, kde je nutné ještě něco udělat, anebo prostě uh, Eh, kontrolovat konkrétní provádění těch opatření, která už máme, která už jsme schválili a která by měla přispět k větší efektivitě kontrol na vnějších hranicích. Já bych ráda se připojila k tomu, co říkali moji předřečníci, co se týče přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru. To se mi zdá, že už je vlastně nekonečný příběh. Komise a parlament se, myslím, shodli docela rychle. Já jsem pochopila pana Nílsena tak, takže on doufá, že v členských státech eh, se eh, co nejdříve také něco pohne. Já si to tedy nemyslím, ale možná, že máte konkrétní důvody pro tu svou naději, pro, mm, pro to své doufání v to, že se eh, něco pohne v členských státech. No, to je dobrá, dobrý okamžik, kdy můžeme vrátit slovo vám, pane Nielsen. Ano, děkuji. Děkuji za všechny připomínky Začnu od konce. Bohužel, já jsem se nesnažil znít optimisticky, když jsem hovořil o Bulharsku a Rumunsku, snažil jsem se znít neutrálně. Na základě informací, které mám k dispozici, tak to nebude na Radě v spravedlnosti a vnitra eh, figurovat tedy příští týden, čili se to nestane průběhu tohoto předsednictví, ale nemůžeme než doufat, že v příštím předsednictví v další semestru eh, se členské státy s obnoveným úsilím pokusí nalézt dohodu. K těm dalším pár otázkám eh, si musím ještě pár věcí ověřit, pokud jde o směrnici o navracení, budu muset eh, ověřit, jestli se již rozhodlo proti jakému státu bude, bude zahájeno řízení pro porušení. A pokud jde o alternativy, pro, tedy kromě zadržení, tak byly provedeny, něk, provedeny některé studie v minulosti také s agenturou pro základní práva, která identifikovala několik osvědčených postupů a upozornila také, v kterých členských státech k tomu dochází. Takže na to se podíváme a případně vám eh, tyto informace předáme v písemné odpovědi. A Jinak pokud jde o otázky, tak myslím, že to je všechno. Pokud jde o reciprocitu vízovou, tak pokračuje dialog s těmi příslušnými třetími státy. U těch pěti států od nich jsme obdrželi notifikace o nereciprocitě. E, a je, ještě poslední věc. Je pravda, že nám někdy chybí reálné informace o situaci v terénu, je to určitá výzva, když se podíváte na velikost šengenského prostoru a externích hranic, tak je opravdu těžké zjistit, co se v realitě děje a jak členské státy uplatňují um, pravidla. Ale doufáme, že nový šengenský mechanismus nám pomůže udělat si lepší představu a získat konkrétnější informace také ve spolupráci s našimi agenturami Frontex a e, agenturo pro základní práva, které nemohu než chválit. Ano, děkuji. Tím pádem můžeme tuto debatu uzavřít. Takže ano, kolegové, naše další téma je hlasování, ale až 12.15. To je bohužel cena za úspěch. A já skutečně nemohu to hlasování udělat teď, protože z toho bude revolta s mohli v řadách poslanců, ano, mohli bychom, ale ne, ne, ne, kroutění hlavou. Jsou tu prostě někteří, kteří to mají načasované přesně na minutu, na 12, 15. Takže pauza znamená krátkou pauzu ve 12.14. Buďte prosím zpátky, neopožděte se. Je někdo proti? Já bych tak rád hlasoval hned. Ale musíme až ve 12.15, protože to prostě už bylo předem naplánované. Takže ve 12.14 prosím, buďte zpět. I'll, a look at the, uh, Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat. Prosím, usaďte se. Jedná se o návrh usnesení. Máte, doufám, všichni sebou hlasovací karty. Prosím, zastrčte je do přístrojů usaďte se, abychom to nemuseli dále protahovat. Takže, kolegyně a kolegové, čeká nás dnes pouze jedno hlasování, protože to druhé hlasování bylo, jak jsem na začátku říkal, odloženo. Jedná se o obnovení strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Přijetí návrhu usnesení o obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 6 října se rozhodli koordinátoři, že bude předložena ústní otázka Evropské komisi a radě. Bude se o tom diskutovat na prosincovém plénu. Pokud to dnes bude přijato, tak tento návrh bude předložen plénu jakožto usnesení Libek ukončení rozpravy, tak aby Evropská komise ji mohla vzít v, přípravu, když bude při, v úvahu, když bude připravovat obnovenou strategii vnitřní bezpečnosti EU. Děkuji skupinám na práce na tomto textu a děkuji také, že jste se snažili najít vhodné řešení. Takže nyní vás žádám, abyste hlasovali o celém textu. Máte technickou připomínku, prosím? Ano, mám ústní pozněvací návrh, který si předložil. Je to v pořádku? Můžete nám prosím říci, v čem spočívá tento návrh? Ano, prosím. Začnu s úvodním ustanovením B, Tady chceme hovořit o tom, že nárůst migračních toků a rychle rostoucí radikalizace a extremismus a máme tam také propojení s ISS migračními toky globálním mírem a bezpečností. A potom tam máme úvodní ustanovení C, kde také žádám o změnu, aby Evropská unie mohla mít komplexní strategii bezpečnosti, tak tato strategie musí brát v úvahu a respektovat národní pravomoci v některých politických oblastech, musí posílit spolupráci mezi členskými státy a ostatními a musí přidávat hodnotu tím, že budou přijímána opatření z evropské úrovně o kontrolách na hranicích, o, o e, šengenském vízovém kódu a o boji se zahraničními bojovníky. A teď, co se týče článku 4, tak tam chci říci, Eh, že by se mělo jednat o eh, vnější, tedy zahraniční bojovníky, eh, pašování lidí a zneužívání dětí a potom navrhují změnu v bodě 4a. Bere v úvahu, že předchozí strategie Evropské unie v této oblasti selhaly v tom, že by řešili otázky globálního míru a bezpečnosti systematickým způsobem, a mělo to návaznost na bezpečnostní problémy z regiony, které sousedí s Evropskou unii, ale i globálně. A Evropský parlament uvádí, že tyto strategie přispěly k tomu, že vytvořili začarovaný kruh, ve kterém jednotlivci z Evropské unie přejíždějící do třetích zemí, aby se tam účastnili teroristické činnosti, zvyšují zvyšují a migrační toky zpátky do Evropské unie, což zase vede k sociálnímu vyloučení komunitách migrantů a následné radikalizaci. A Evropský parlament říká, že bez navýšení spolupráce mezi globálními aktéry ve třetích zemích existuje riziko, že bude pokračovat tento začarovaný kruh a že se ještě zrychlí. Potom, co se týče bodu 5, tak tam je také změna. Evropský parlament poukazuje na nárůst fundamentalismu v Evropské unii a v okolí za nej, nejvíce narůstající bezpečnostní riziko doma i v zahraničí a následně tedy apeluje na komisi a členské státy, aby učinili všechno proto, aby došlo k maximálnímu využití stávající právní úpravy a zabránilo se dalšímu nárůstu extremismu. A společně s členskými státy Evropským koordinátorem boje proti turismu a příslušnou pracovní skupinou by měla být připravena nová opatření, která budou bojovat proti tomuto riziku. A odstavec 9, tam navrhujeme další text. Evropský parlament zdůrazňuje, že je potřeba posilovat vzájemnou důvěru posílením spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí ale také tím, že se bude respektovat různorodost právních řádů v Evropské unii. Teď, co se týče odstavce 11, tak tam je další text navíc. Evropský parlament poukazuje na to, že spolupráce se třetími zeměmi by měla být přizpůsobena potřebám obsahu, tak aby země, které mají podobné riziko bezpečnosti jako Evropská unie mohli diskutovat o společných řešeních stejných problémů, zatímco země, které mají ohrožen mír a bezpečnost díky tomu, jak vypadá situace v EU, by měly přizpůsobit tyto dohody svým potřebám. A to především v oblasti radmístních dohod posilování kapacit informační a sdělování informací eh, zpravodajské povahy. Koordinace a koherence podle Evropského parlamentu jsou nejdůležitější, když berou v úvahu zásady subsidiarity. Tlumočníci se omlouvají, ale nemají tento text k dispozici. Odstavec 13 by měl být vymazán. Víte co, paní kolegyně? Podle článku 116 se musím zeptat, pokud máte nějaké námitky proti tomuto projevu, kterému vy říkáte ústní pozněvací návrh. Můžete mě prosím zvednout ruce ti z vás, kteří se staví proti tomuto ústnímu pozněvacímu návrhu. Námitek je více než čtyři, takže podle článku 169 je tento ústní pozněvací návrh nepřijatelný a budeme pokračovat v hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. The vote is closed. Uzavírám hlasování. So 38 in favor. 38 pro, 4 proti. Děkuji. Thank you, colleagues. Děkuji vám, kolegyně a kolegové.